Máme malé spoždění a stále ještě čekáme na to, aby se dostavili ještě další naši kolegové a my mohli začít. Jistě všichni víte, že včera proběhlo velmi zajímavé slyšení ve spolupráci s výborem Envy a bylo to vlastně poprvé, co jsme se takto sešli v této sestavě. To znamená, že dva výbory záležitosti, ve které jsou oba dva tyto výbory postaveny na tu stejnou úroveň. A já se v tuto chvíli ptám, zdali má někdo nějaké připomínky k dnešnímu programu jednání. Vypadá to, že ne, to znamená, že ho můžeme odsouhlasit. A v tuto chvíli přicházíme tedy k zápisům ze 21., 22. a 27. ledna. Pokud tedy k tomu nejsou žádné připomínky, tak vycházím z toho, že i tyto zápisy můžeme tedy odsouhlasit a hned přecházíme k bodu čtyři. Jak jistě víte, tak bylo přijato zcela zásadní eh, rozhodnutí eh, v rámci tedy setkání koordinátorů 21. ledna 2015. To rozhodnutí bylo poté eh, schváleno a my jsme v podstatě i na základě tohoto rozhodnutí pověřili pana De Castro, aby vytvořil tedy návrh usnesení za nás. A to vše bude projednáváno ústně. A já bych v tuto chvíli poprosil pana De Castro, aby si vzal slovo a řekl nám, k jakým změnám v textu došlo a aby nám řekl, jak tedy ta situace vypadá v tuto chvíli. Takže prosím, pane De Castro. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, tady jde o usnesení, které bylo vypracováno. V tuto chvíli je k dispozici pouze v anglické verzi a jedná se o usnesení. Jehož cílem je v podstatě určitým způsobem iniciovat debatu. Protože samozřejmě všechny všechny debaty, které tady vedeme v této souvislosti a ty, které se týkají v podstatě té milánské eh, výstavy, toho milánského expo, eh, se k tomu také váží a my doufáme, že součástí, nebo že se nám podaří vlastně do tohoto usnesení podaří eh, zapracovat také všechna další rozhodnutí, která budou přijata na základě, eh, tedy na, na půdě tohoto parlamentu. Toto usnesení bude samozřejmě také přiloženo a bude k dispozici ve, ve všech oficiálních jazycích a to do 25. to znamená do zítřka. Uh, Eh, to znamená, že dnes v tuto chvíli je k dispozici v angličtině a všechny oficiální překlady budou k dispozici zítra. Máme tady ale takovou, takový určitý časový problém, protože my jsme se snažili udělat vše vlastně proto, aby toto usnesení bylo odsouhlaseno eh, v rámci plenárního zasedání ještě předtím, než bude otevřena Milánská výstava, ale je to trošičku tedy na knap. A já bych proto tedy velmi rád poprosil všechny kolegy, aby se na toto usnesení opravdu pečlivě podívali, protože je to velmi důležité právě pro tuto celou, celosvětovou eh, výstavu i pro nás. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je tento pátek. To znamená, že já bych poprosil, že abychom v podstatě co nejdříve začali pracovat eh, na těchto pozměňovacích návrzích a vůbec na změně textu, i kdybychom ještě neměli vlastně k dispozici ty eh, jiné, jinojazyčné verze. Od hlavním či zastřešujícím tématu toho, této výstavy jsme již hovořili, to znamená, že eh, všichni víme, o co jde a náš výbor samozřejmě se snažil v podstatě ty mm, debaty obecné vést, to znamená, že hovořili jsme o bezpečnosti potravin, o potravinové soběstačnosti a tak dále. Bude se hovořit také o plítvání potravinami, bude se hovořit také o udržitelnosti využívání eh, přírodních zdrojů. To znamená, že já si myslím, že pokud budeme dobře připraveni, tak se nám jistě podaří dosáhnout eh, našich cílů. A jde o to, abychom ale byli opravdu co nejlépe připraveni a abychom také co nejdříve mohli hlasovat o tomto usnesení ve Štrasburku. To znamená, že já jsem za sebe chtěl říci hlavně, že vyzývám a prosím všechny kolegy, aby se co nejpečlivěji tímto usnesením zabývali, protože toto usnesení musí být přijatelné a připravené pro všechny politické skupiny a pro všechny výbory. To znamená, že za mě by to v podstatě bylo eh, skoro všechno. Lhuta pro předložení návrhů je 27. tento pátek a zítra by měly být k dispozici úplně všechny vlastně jazykové verze. Děkuji. Děkuji. Ano, hovořili jsme o tom již mnohokrát. Myslím se, že nikdo v této souvislosti nemá žádné pochybnosti a doufám, že tedy ten následující postup eh, bude co nejhladší. Já ještě jednou děkuji panu poslanci a prosím samozřejmě, abychom se i dále eh, drželi toho no, našeho postoje a snažili se být opravdu tím příslušným vedoucím výborem v této otázce. Myslím si, že všechny tyto informace týkající se lhů jsou také velmi důležité právě proto, abychom co nejdříve bylo toto usnesení odhlasováno v plénu. A připomínám, my jsme opravdu tím příslušným vedoucím výborem. Já bych ještě rád připomněl, že tlumočení v tuto chvíli probíhá nebo je k dispozici do 20 jazyků. Nemáme tady tedy estonštinu, malteštinu a slovenštinu. A v tuto chvíli se dostáváme do oblasti či odvětví ovoce a zeleniny po roce 2007. Pan Melo připravil eh, tuto zprávu. Máme tady nová ustanovení, která eh, v podstatě vešla v platnost o, po roce 2007. Jde hlavně o organizace producentů a jde o zprávu a řízení operativních programů, protože ty jsou zcela zásadní pro všechny organizace producentů. Eh, organizace producentů v Evropě ještě pořád nejsou, řekněme, dostatečně eh, organizované, ale jsou zcela zásadní, zásadní pro celý sektor a jsou zcela zásadní ve chvíli, kdy budeme chtít opravdu reagovat na přímé požadavky a být iniciativní. 21. ledna proběhl eh, workshop, jistě se na něj všichni vzpomínáte. Eh, v této souvislosti také probíhaly rozsáhlé diskuse, obdrželi jsme také relevantní podkladové informace, to znamená, že si myslím, že jsme opravdu všichni eh, připravení na, řekněme, takovou podrobnější, detailnější, techničtější diskusi. A v tuto chvíli bych předal slovo panu zpravodaji. Máte slovo. Obrigado, senhor, senhor Presidente. Com, com, com brevidade, desde logo dizer que este draft. Děkuji. Tento návrh je do značné míry obohacen diskuzemi se zainteresovanými skupinami z příslušného odvětví a také s našimi kolegy. V podstatě jsme se snažili vyhodnotit, které aspekty jsou významné a měly by být zahrnuty do konečné verze dokumentu. A já vám teď některé z nich představím. Na jedné straně chceme pomoci těm organizacím producentů, které již existují, chceme, aby byly lépe informované, chceme jim zaručit budoucnost a chceme vyhodnotit eh, to, jak fungují rozdílné, rozdílná aranžma v členských státech, pokud jde o organizace producentů. Příslušné ředitelství eh, pro zemědělství vypracovalo studii na toto téma, ukázaly se značné rozdíly ve stavu eh, jihu a severu Evropské unie. Eh, ukázala se také problematika toho, jaký negativní dopad má politika supermarketů na fungování organizací producentů. Všichni samozřejmě víme, že žijeme v tržním kapitalismu, ale je důležité, aby hospodářská soutěž byla spravedlivá, nejenom aby existovala. A někdy máme pocit, že Evropa se chová velmi slušně ke všemu dováženému zboží, ale recipročně, tedy zemích mimo Evropskou unii, to, to s exportem takhle nefunguje. Navíc jde o komoditu, která rychle podléhá zkáze a tady jsou problémy, které jsou důsledkem různých politických sankcí, jako například nyní na Ukrajině. Organizace producentů spolupracují i, spolupracují i s těmi trhy, spolupracují s trhy. Problém je, že ve vedení těchto organizací často bývají sice dobří zemědělci, ale ne už tak dobří manažeři. To je všechno tedy obsahem mého stanoviska. Já se tady teď těším na příspěvky kolegů, těším se na vystoupení stínových zpravodajů z různých politických frakcí a jsem si jist, že nakonec vypracujeme dokument, který zohlední veškeré zájmy Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Bardzo děkuji. Děkuji. A nyní tedy zahajuji diskuzi. První tedy paní místopředsedkyně. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den vám všem. Pane Melo, toto je opravdu velmi důležitá zpráva. Je to velmi důležitá zpráva pro celou Evropskou unii a specificky pro státy, jako je například ten můj pro nás. Je to velmi důležité i pro mou provinci, ve které žiji. Já totiž žiji v Andaluzii a ovoce a zelenina je pro nás zcela zásadním artiklem. E, v zásadě mohu říci, že s vámi souhlasím. Souhlasím s tím, co je součástí této zprávy, to znamená že podporuji ty hlavní linie. Nicméně mám několik komentářů. Co se týče té společné organizace pro odvětví ovoce a zeleni, tak eh, tady si myslím, že to funguje dobře, i když bychom potřebovali ještě trošičku ten systém zlepšit potřebujeme posílit samotné producenty, vy jste to také říkal, protože tady existuje v rámci toho potravinového řetězce opravdu velkou nerovnováhu a je to nerovnováha, kterou trpí nejen odvětví ovoce a zeleniny, ale i jiné a proto potřebujeme opravdu posílit, posílit eh, ty organizace producentů tak, aby tato nerovnováha byla co nejmenší. Eh, podle mého názoru tady nefunguje dobře jedna věc. A jde tady v podstatě o ty mechanizmy řízení rizik. Protože já si myslím, že tady právě je třeba zajistit zlepšení. Musíme zjistit, proč nefungují, protože ve chvíli, kdy dochází eh, ke krizím, například ruské veto nebo eh, bakterie E. coli, tak v takovýchto případech se prokázalo, že tyto mechanizmy řízení rizik nefungují. A je třeba zjistit, proč nefungují. To znamená, že proč nedochází eh, ke stahování výrobků, proč musí být přijímány ještě speciální opatření. A to jsou tedy problémy, které je třeba analyzovat a je třeba tyto mechanismy jednoduše vylepšit, protože v tuto chvíli nefungují. Já si také myslím, že je nezbytné, aby byly zavedené lepší subvence či podpory, které by také podpořily fúze a lepší fungování organizací producentů tak, aby opravdu se jejich váha či role e, zvýšila a zdůraznila v rámci celého potravinového řetězce. Je třeba se také podívat na to, jak je to možné, že e, různé organizace producentů v různých státech e, hrají důležitější či méně důležitější roli. Proč tedy jejich postavení je tak odlišné v jednotlivých státech? To znamená, že je třeba je posílit, je třeba také zajistit jejich celoplošnější Eh, účinnost. Já bych také ráda řekla, že si myslím, že by bylo docela důležité, kdybychom se eh, zamysleli třeba nad nějakým novým normativním textem. Proč tu nemáme, proč tady nemáme nějakou, nějaký nový zákonný text, eh, který by se zabýval právě touto otázkou vlastně té toho propojování eh, různých profesí v, této odvě, v tomto odvětví. To jsou tedy některé z těch otázek, které si myslím, že jsou zcela zásadní a vše, co jsem nezmínila, vám ještě předložím v rámci pozměňovacích návrhů, na kterých eh, pracuji. Nicméně si myslím, že ten text jako základ pro naší debatu je velmi dobrý. Děkuji. Bardzo děkuji, pro Děkuji velice. Dámy a pánové, seznam řečníků je velmi dlouhý a proto vás žádám, abyste se omezili na 1,5 minuty ve svém vystoupení. A nyní dávám slovo stínovému zpravodaji. Já vám chci poděkovat, pane zpravodaji, za vaši zprávu. Myslím si, že zpráva komise nabízí dobrou představu o situaci v daném odvětví. Ukazuje se nárůst počtu organizací producentů, ale jsou tu velké rozdíly mezi členskými státy, což je historicky podmíněno a v některých členských státech jsou také organizace producentů, nebo tedy producenti jsou velmi malí a nejsou schopni se organizovat společně. Organizace producentů hrají velice důležitou úlohu nejenom v časech krize, jak řekla předřečnice, ale také eh, z pohledu eh, získání výhod na trhu v rámci hospodářské soutěže. Proto si také myslím, že pravidla pro fungování organizací producentů by měla být v tomto ohledu vyjasněna. Rád bych také eh, tedy slyšel od komise, co hodlá udělat pro větší právní jistotu. Abychom dali organizacím producentům prostor k tomu, aby Eh, reagovali aktuálně a zlepšili eh, své zapojení do operačních programů, je třeba mít právní jistotu. Eh, k tomu musí komise provést audit a někdy se to tahne až dva roky. Dalším důležitým nástrojem na úrovni OP jsou tzv. združení organizací producentů. To lze srovnat se situací v sektoru mlékárenství a já bych tedy apeloval na to, aby i pravidla pro fungování Združení organizací producentů byla vyjasněna. A konečně eh, tedy všechny ty požadavky, které jsou na producenty eh, kladeny z hlediska ochrany životního prostředí, jsou opravdu náročné a já bych tady apeloval na snížení objemu byrokracie. Pan Kapoto? Grazie Presidente, innanzitutto mi congratulo con il relatore, il relatore Melo per il lavoro per il svolto. Děkuji. Já chci také pogratulovat panu zpravodaji za vynikající práci. Právě tedy ta míra organizovanosti producentů v sektoru ovoce a zeleniny je velmi nízká v porovnání s ostatními odvětvími. A to tedy je nevýhodou ve srovnání s ostatními. Je to částečně i díky tomu, že máme nejasná pravidla pro jejich fungování a také a jsme neprovedli úpravy tohoto systému na základě zkušeností, které jsme v nedávné době nabili. Je tedy třeba, aby operační programy byly daleko flexibilnější, protože to by umožnilo předcházet krizím a lépe je zvládat. Všichni vědí, že míra organizovanosti v tomto odvětví je v celé řadě členských států stále nízká. Má to celou řadu důvodů. Za prvé je velmi obtížné získat právní statut pro organizace producentů. A za druhé, a je to problematika s opat, je to tedy problém s opatřeními zaměřenými na prevenci a řízení krizí, eh, tedy ve smyslu toho vzájemného fondu, který by garantoval příjem eh, farmářů i v časech krize. A my jsme se tedy nedávno mm, z pohledu toho ruského embarga poučili, že to vlastně nefunguje. Já si myslím, že stínoví zpravodajové by také měli mít možnost představit svůj díl práce. Navíc tedy já jsem stihla teprve polovinu svých připomínek, připravovala jsem se velmi rozsáhle a proto žádám, pane předsedo, abych mohl pohovořit dále. Budu se snažit hovořit ještě rychleji. Myslím si, že operační programy v celé řadě členských států nefungují dobře, fungují sotva eh, k tomu, aby posílili přidanou hodnotu produktů, které produkují organizace producentů. A eh, to je samozřejmě důležité z hlediska ceny, kterou producenty, producenti mohou získat za své produkty. My bychom jim tady měli pomoci ve vyjednávání těchto cen a v tomto ohledu by operační programy měly fungovat flexibilněji. Za prvé je důležité z tohoto pohledu si stanovit, jaké priority a cíle máme, a to konkrétně, tak abychom potom mohli konkrétně měřit, jak dobře se nám je daří naplňovat. To by opravdu pomohlo konkurenceschopnosti celého sektoru. Za druhé školení odborná příprava. To je něco, na co pan Melo již upozorňuje. Jak už správně řekl, jste-li dobrý zemědělec, nemusíte nezbytně být dobrý manažer. A to je tedy důležitá připomínka. A konečně také tedy ty standardy ochrany životního prostředí. Děkuji. A nyní I'm going to be brief because... Pane předsedo, já budu velice stručná, abych pouze eh, chtěla pogratulovat panu Melovi. Myslím, že se zabývá dvěma otázkami, které jsou důležité. To, jsou, to je ta nekalá soutěž v celém tom řetězci potravinovém. To je věc, kterou já se také zabývám. Vy se tím také zabýváte ve své zprávě. Za druhé potom je to otázka té administrativní zátěže eh, pro eh, ty <clears throat> organizace producentů, což je další věc, kterou zdůrazněte ve své zprávě a i to já velmi vítám. Bod 13 eh, týká se těch daných fondů a eh, otázek řízení krizi a, a rizika. To jsou věci, které bychom měli vzít v úvahu také až budeme hovořit o tom srovnání situace ve, Velké, ve Evropské unii a ve Spojených státech. Myslím si, že by bylo dobré se podívat právě na ten jejich systém i z hlediska toho, jestli by nám to mohlo pomoci. Já si myslím, že ta zpráva je skutečně skvělá a myslím si, že nám v našem sektoru pomůže. Děkuji, pan posel Sebastian. Děkuji, pan, pan Sebastian. Děkuji, děkuji, pane eh, Melo. My si také myslíme, že to je velice dobrá zpráva. Eh, Blahopřeji vám k tomu. Hovořil jsem se zástupci eh, odborů a také různých organizací a všichni říkají, že to je velice dobrá zpráva. Eh, nebudeme mít mnoho pozměňovacích návrhů, ale pokud bude nějaké předkladat, tak to bude jenom, abychom posílili některé ty věci, které zdůrazňujete ve své zprávě. To jsou takové ty otázky, jako je opuštěná půda, Eh, týká se také některých produktů, týká se také celého toho tržního řetězce. Budeme hovořit konkrétně o některých zemích, které mají problémy. Já jsem ze Španělska, z Valencie, kde eh, eh, odkud většina ovoce původně měla jít do Ruska, a to jsme tím nehovořili. Organizace producentů Eh, vlastně jsou prostředkem, jak zlepšit příjmy eh, farmářů. Ve zprávě se o tom vůbec nehovoří <clears throat> a bylo by dobré se podívat na to, jestli skutečně k tomu dochází eh, u jednotlivých těch organizací producentů. My se domníváme totiž, že příjmy těchto organizací se nezlepšily. A že tedy se nám nepodaří dosáhnout toho hlavního cíle, to znamená zlepšit příjmy farmářů. A myslím si, že bychom neměli eh, eh, k této věci mlčet. Myslím si, že je potřeba monitorovat tyto organizace, protože často nedělají to, co mají. Pan Zulo? Grazie, presidente. Ringrazio anche il relatore Děkuji, pane předsedo. I já bych eh, chtěl poděkovat panu Melovi a myslím si, že všechny ty základní principy, o kterých hovoří, jsou dobré. Například snížení spotřeby e, ovoce a zeleniny. E, v současné době lidé daleko více jedí e, zpracované potraviny. A to má dopad také na zdraví občanů a ohrožuje to i stabilitu celého sektoru. Kromě toho bychom se měli soustředit i na to, aby produkty ze třetích zemí byly skutečně pěstovány způsobem, e, který odpovídá podmínkám, za kterých mohou být tyto e, plodiny e, pěstovány v Evropské unii. Jestliže se podíváme na to sdělení komise, tak vidíme, že celkové snížení plochy, která je k dispozici pro pěstování ovoce a zeleniny, znamená, že se zmenšují v průměru velikosti jednotlivých farem, to znamená, nebo zemědělských podniků, což pochopitelně eh, automaticky vede ke snížení příjmu těchto lidí. Eh, proto si myslíme, že ty organizace producentů by mohly být eh, dobrým řešením právě v sektoru ovoce a zeleniny, protože farmáři, pokud na těchto malých farmách musí dohadovat všechno sami, tak nemají pochopitelně velkou sílu vyjednávacím. Eh, myslím si, že to všechno by mělo být propojeno také s profesionálními organizacemi. Jestliže hovoříme o těchto organizacích producentů, tak bychom neměli zapomínat na to, že by se do eh, této činnosti mohli zaangažovat i spotřebitelé. Mohli by například se postarat o to, abychom snížili eh, množství odpadů, aby se zvýšila také kvalita těchto produktů. A eh, nakonec eh, sektorální reforma by se měla soustředit také na otázku logistickou, hlavně tedy na otázku dopravy. Děkuji. Pan Klezos. Pane předsedo, vážení kolegové, jestliže eh, půjdete někam na trh eh, v některé zemi v Evropské unii, který prodává zeleninu a ovoce, tak budete svědky toho, že tam se prodávají produkty téměř ze všech zemí světa, kromě Evropy. Já eh, já si myslím, že 30 eh, let už absolutně nepřijatelné politiky fungují proti zájmům zemí na jihu Evropy a produkty těchto zemí se nedostávají na evropské trhy. Jestliže bude tato politika eh, i nadále uplatňována, eh, tak eh, tyto produkty z Maroka, z Libie, z Izraele budou stále přítomné na těch trzích. Jestliže my zkrátka dovolíme všem těmto produktům, aby se dostávaly do Evropy a výsledkem této nepřijatelné politiky je to, že tyto země vlastně nahrazují eh, zemědělské produkty z takových zemí, jako je Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, Portugalsko a proto existuje, je skutečně velice obtížné například v Řecku si koupit eh, řecké produkty. Evropský parlament skutečně se musí této velice závažné otázce věnovat. Děkuji. Děkuji. Pan Biegas. Eu começo por felicitar o relator, que fez aqui um, um bom trabalho. E já bych v první řadě rád poděkoval zpravodaji. Myslím si, že odvedl opravdu velmi dobrou práci a co se týče organizace celého odvětví, stárnutí a tak dále, tak si myslím, že zmiňuje velmi důležité věci. Nicméně je tady jedna věc, se kterou nemůžeme souhlasit. Hovoří se tady o tom liberalizačním procesu, který v podstatě začal před několika lety a myslím si, že tady bychom měli být trošičku kritičtější, když hovoříme o té liberalizaci, protože víme, že je příčinou mnohých nespravedlností a mnohých, mnohé nevyvážení vyváženosti. Mimo jiné také vedl k tomu, že mnoho lidí, v podstatě hovoříme o tisících a tisících zemědělců, kteří se museli vzdát své původní profese právě z důvodu této liberalizace. To znamená, že jsme v paradoxní situaci. Jsme vlastně v Evropské unii, která má své deficity a přitom se neustále obdělává méně a méně půdy. Kromě toho také spotřeba klesá a nikdo v podstatě nevyužívá nebo nedostatečně se využívají ty podpory, které by mohly být nápomocné. To znamená, že pouze jedna třetina všech nabízených podpor se dostane opravdu ke konečným zemědělcům. A já si myslím, že toto je něco, co, na co musíme nahlížet opravdu daleko kritičtěji. A myslím si, že tady je třeba přijímat eh, jasná rozhodnutí a opatření tak, abychom zacházeli za tyto limity. Ale myslím si, že musíme to také provázat právě s tímto liberalizačním procesem, protože tady hovoříme, že ta spotřeba klesla na základě krize, ale to není pravda, nebo je to pouze částečná pravda. Protože pravdou je, že některé výrobky některé eh, produkty zeleniné a ovoce nejsou dražší než hamburger, ale co se prodává ve školách? Hamburger. Eh, hovoří se tedy o trhu, ale problémem je to, že ta každodenní praxe tohoto trhu způsobuje, že vlastně eh, cena ovoce a zeleniny klesá pod své výrobní náklady a i z toho důvodu se obdělává neustále méně a méně půdy, proto také klesají ceny a všechno to má opravdu velmi negativní dopad na celý ten výrobní řetězec. A proto si myslím, že v první řadě musíme pochopit, proč vlastně ta míra té organizace je tak omezená. Proč tady máme tento limit těch 150 má ty důsledky, které má. Je třeba samozřejmě také si uvědomit určité správní a finanční a daňové záležitosti, které tvoří také určité překážky, ale je třeba nahlížené to také ze hlediska společnosti a sociálních eh, faktorů, protože to je velmi důležité pro rodinu a společnost, protože to je samozřejmě páteří celého toho systému a celého toho řetězce. Děkuji. Děkuji. Vidím, že většina z vás hovoří déle a já bych byl velmi rád, kdybyste se všichni drželi svého limitu. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych ráda pogratulovala panu zpravodaji, panu Melovi, protože odvedl opravdu naprosto skvělou práci. Uh, Myslím si, že tato zpráva identifikovala opravdu ty nejdůležitější problémy v oblasti, v odvětví ovoce a zeleniny a jsou to problémy, které souvisí právě s organizacemi nebo organizací producentů. Já jako poslankyně si myslím, musím udělat udělat všechno pro to, aby národní vlády eh, všechny ty administrativní procesy co nejvíce zjednodušily. My máme v podstatě jenom dvě organizace ve Slovensku v odvětví ovoce a v odvětví mlékárenství a přitom se na mě obrací stále více a více lidí z různých odvětví, kteří hovoří o tom, že by chtěli mít takovou nějakou zastřešující organizaci producentů, ale že eh, zorganizování nebo založení takovéto organizace je velmi složité. A tady hovoříme o bodu 6 a 7 zprávy pana Mela. Myslím si, že tady je to třeba zdůraznit. V eh, a to i z toho důvodu, že chceme zajistit v podstatě větší finanční prostředky pro organizace producentů, tak aby byly konkurenceschopnější na trhu. Děkuji. Paní Schleier. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych ráda poděkovala panu zpravodaji Melovi. Jedna věc co se týče řízení krize a toho ruského problému, tady si myslím, že je velmi složité v podstatě eh, to všechno vyřešit nějakým jednoduchým způsobem, protože to ovlivnilo opravdu velmi mnoho odvětví, včetně tedy zahradnictví a různých jiných eh, odvětví, protože se říkalo, že máme eh, v podstatě k dispozici 100 milionů, ale pro ty konečné producenty dostat se k těmto penězům je opravdu velmi, velmi složité. Já si myslím, že tady je opravdu důležité, abychom zajistili, že se ti koneční zemědělci těm penězům dostanou. Aby tedy zemědělci, zahradníci a tak dále měli právo sami o sobě rozhodovat. A mm, že peníze se tedy nevěnují jen na inovaci, ale že tedy část z nich se dostane i zahradníkům a zemědělcům. Pan Andreo, děkuji. Já bych rád poděkoval zpravodaji, protože obecně mohu s jeho zprávou souhlasit. Už několikrát bylo řečeno, že největším problémem je skutečnost, že zemědělci sami nejsou dost organizováni a v důsledku toho nemají dostatečnou podporu. V naší zemi máme drobné producenty a především a ti jsou postiženi nejvíc, protože jejich eh, vyjednávací mm, síla je velmi slabá, jsou tedy velmi ohroženi celém tom procesu globalizace. Podle mého názoru je naprosto zásadní, pokud chceme zlepšit současné trendy za prvé. Zlepšit přitažlivost profesních organizací, odvětvových organizací, a také tedy ukázat, jaký pozitivní dopad mají OP na hodnotu produktu je také e, třeba zlepšit nástroje krizového řízení a konečně potřebujeme zjednodušit stávající pravidla. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat předsedovi za kvalitu jeho práce, pokud jde o reformu společné zemědělské politiky. Parlament a náš výbor přijali celou řadu návrhů, které však neprošly trialogem, protože některé země se zalekly. V tomto odvětví čelíme především rozbojelé byrokracii. A to je velký problém pro naše producenty, zvláště tedy z pohledu současné situace. V tuto chvíli běží proces konzultací na téma pravidla hospodářské soutěže v tomto odvětví. Výsledky představíme za nedlouho. Parlament bojoval za to, aby došlo k novelizaci legislativy, která reguluje hospodářskou soutěž. My s tím souhlasíme a doufáme, že malí producenti budou v důsledku toho mít výhody ve formě výjimky ze stávající legislativy také tedy výrobní náklady a zdanění se liší mezi jednotlivými členskými státy jsou tu mezery a to znamená, že systém dobře nefunguje hned na celé řadě trhů. Intervenční ceny jsou nastaveny příliš nízko z pohledu výrobních nákladů a to je také něco, co v budoucnosti budeme muset přehodnotit. Je třeba také zohlednit různou výši nákladů na život v našich členských zemích. Děkuji. Eh, muchas gracias, president. Děkuji, paní předsedo. Já si myslím, že ve chvíli, kdy odcházíme od veřejných politik a ve chvíli, kdy všechno přenecháme trhu, tak naše schopnost, vyjednávací eh, schopnost je oslabená. A myslím si, že je oslabená zcela zásadně. A já si myslím, že v tomto kontextu organizace producentů, tak jak jí v podstatě navrhla komise, jsou v podstatě pouze takovou zástěrkou reality, opravdové reality. To znamená, že organizace producentů neustále mají nižší kapacity, nižší kapacity pro samotné přežití. Ceny jsou stále nižší. A my nejsme schopni se k tomu postavit kriticky. Nejsme schopni říci a přiznat si, kam nás až dovedly liberalizační politiky. A pokud nebudeme kritičtí, tak se nic nezmění. A pokud nebudeme schopni opravdu eh, postavit či jak si začít se soustředit na ceny, tak se také nikam nedostaneme. To znamená, že já gratuluji panu zpravodaji, nicméně si myslím, že tady tyto analýzy tohoto typu a kritické myšlení v tomto směru zcela chybí. A ještě poslední komentář nelze vázat podpory takovýmto způsobem ve chvíli, kdy se, eh, kdy se v podstatě objevíme v situaci, jako té, která nastala za té ruské krize. To znamená, že ve chvíli, kdy prostě takováto krize nastane, najít řešení je velmi složité. Děkuji. Pan posel Lazon. Pan posel Lazon. Oui, merci, Monsieur le Président. La situation du secteur, comme vous le savez, est très inégale. Děkuji, pane Situace je nevyrovnaná, jak víte sám, pane předsedo, ve Francii. Nám klesá počet zemědělských podniků, také objem produkce klesá. Máme problém s tím nasytit poptávku doma na domácím trhu. Musíme dovážet. Někteří zemědělci mají problém s investicemi, například eh, na, na podzim francouzští zemědělci byli nuceni prodávat své brambory za 5 euro tunu a to je eh, velmi komplikovaná situace. Mm, na druhé straně maloobchodníci jsou sjednocení a to vede tedy organizace producentů k tomu, aby se začaly eh, združovat, eh, což je také výhodné. A já si myslím, že eh, komise by měla vzít na vědomí vývoj, který je přímým důsledkem společné zemědělské politiky. Děkuji. A nyní pan Děkuji, pane předsedo. Já bych se také rád přidal ke všem, kteří pogratulovali panu zpravodaji Melovi a opravdu mu děkuji za tuto skvělou práci. Nicméně, eh, ten, toto odvětví je pro nás zcela zásadní a nejen pro nás. Hlavně samozřejmě pro středozemní státy a například můj region Murcia eh, je v podstatě na ovoci a zelenině závislá. To znamená, že je to opravdu velmi důležité odvětví, jak z finančního, tak také sociálního hlediska. To znamená, že toto odvětví je opravdu zcela zásadní a proto musíme jak si zdůraznit určité věci. Je třeba opravdu daleko více podporovat organizace producentů, posílit tuto podporu. A tato podpora musí podstatě fungovat i ve chvíli, kdy musí dojít ke stahování určitých produktů a to také v souvislosti eh, s fluktuacemi a výkyvy, které jsou tak typické pro toto odvětví. Eh, také je třeba se zaměřit eh, i na ceny, protože ceny jsou zcela zásadní pro celý výrobní řetězec a všichni moc dobře víme, jaký dopad na ceny mělo ruské veto. Myslím si, že my jsme doposavat ještě nenašli adekvátní odpověď. Děkuji. Děkuji paní posel Charens Garcia. Sí, muchas gracias. Děkuji, paní Garcia. Děkuji. Já si myslím, že v tuto chvíli ten systém funguje dobře. Samozřejmě, ten systém můžeme zlepšit a můžeme zlepšit eh, například takovým způsobem, jak navrhuje pan zpravodaj Melo. Já mu v každém případě děkuji. Myslím si, že ta jeho práce je opravdu velmi dobrá. Co se týče posílené podpory organizacím producentů, tak já samozřejmě ho podporuji a myslím si, že je to správně. Myslím si, že tady bychom si měli uvědomit a měli bychom analyzovat, proč nefungují ty mechanismy řízení a zprávy rizik a krizí. To znamená, že tady potřebujeme reciprocitu, tady potřebujeme reciprocitu právě v souvislosti s třetími zeměmi. To znamená, že eh, ta pravidla, která platí pro producenty z Evropské unie, musí platit také pro producenty ze třetích zemí. A chci také, abychom si uvědomili, jak důležitou roli právě producenti hrají v celém tomto potravinovém a výrobním řetězci. Už o tom hovořila kolegyně, to znamená, že to nebudu opakovat, ale já si myslím, že že by bylo velmi dobré, kdyby existoval nějaký normativní text pro celý potravinový řetězec v Evropské unii. Já určitě je. Eh, také předložím některé pozměňovací návrhy, které se týkají například cen produktů, které jsou stahovány a aby vlastně byl také jasně určen cíl eh, těchto produktů a také co se týče operačních eh, pomocí a fondů, tak k tomu se také budu vyjadřovat v rámci pozměňovacích návrhů a chci říci, že těch pozměňovacích návrhů bude málo. Děkuji, pan Dorfman. To Dorfman. Pan Posledorf. Já také, Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit k tomu, co říkala má předřečnice. Rád bych poděkoval panu Melovi za opravdu velmi, velmi dobrou zprávu. Myslím si, že odvětví ovoce a zeleniny v tuto chvíli dost dobře funguje, že to je opravdu dobrý systém a myslím si, že si to myslí i všichni, kteří eh, v podstatě to, v tomto odvětví pracují a využívají systémy tohoto odvětví. My jsme eh, vlastně provedli určitý výzkum a na základě toho jsme zjistili, že spousta lidí o různých pomocích a podporách neví a nevyužívá je. A proto si myslím, že je tady třeba hlavně zvýšit informovanost právě v odvětví ovoce a zeleniny. To znamená, že my musíme opravdu také zajistit, aby ta informovanost eh, byla lepší, aby se opravdu ty konečné produkty dostaly do rukou konečných eh, spotřebitelů. To znamená, Eh, že eh, já bych ještě v tuto chvíli možná řekla něco k té zprávě a řešení krizí a eh, rizik. Myslím si, že když se podíváme v podstatě na dopady ruského embarga, tak vidíme v podstatě to, že ty mechanismy řízení rizik mohou nebo by měly hrát opravdu zcela zásadní uh, roli. Ale samozřejmě je třeba pomoci těm konkrétním organizacím producentů, aby věděli, jaké nástroje mají k dispozici. To znamená, že tady musí existovat určité předpoklady což znamená, mám k tomu ještě jednu větu. To znamená, pokud chceme jak si řešit krizi, tak fungují věci jako například skladové kapacity, eh, či jak si cílové destinace eh, různých produktů. To znamená, zaměřit se na tyto konkrétní věci. Děkuji. Děkuji. Pan Buda, prosím domnule președinte felicit și eu raportorul pentru munca depusă. Děkuji, děkuji. Rád bych poděkoval panu předsedovi a také panu zpravodaji za odvedenou práci protože existuje v podstatě takový určitý odpor i ze strany eh, producentů. To znamená, je třeba zajistit, že ty organizace producentů budou mít větší sílu že budou mít větší eh, váhu, hrát větší roli. To znamená, je třeba je podpořit tyto organizace, ale zároveň také konkrétní producenty. To znamená, je třeba se uvědomit také, jakou důležitou roli tyto organizace hrají právě pro malé zemědělce, malé producenty. Je třeba vytvořit prodejní místa pro produkty těchto zemědělců, protože pouze takovýmto způsobem budou schopni autonomním způsobem zajišťovat odbyt svých výrobků. To znamená, že budou moci také budou moci rychleji reagovat na výkyvy, ke kterým na trhu dochází. To znamená, je třeba udělat všechno pro to, abychom zajistili malou obchodní odbyt. Děkuji. Pan Bové, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. E, já bych rád poblahopřál e, našemu zpravodaji, který velice dobře vytvořil základ pro práci. Chtěl bych říct dvě věci. Já naprosto souhlasím s tím, co řekl Michel Danton o tom, že existuje potřeba eh, hovořit o hospodářské soutěži, o konkurenci a že je potřeba také umožnit eh, organizacím eh, producentů, aby spolupracovali. Co se týče Eh, nekalé soutěže, tak eh, náš výbor ehm, velice jasně eh, hlasoval, když jsme diskutovali o té dohodě s Marokem. Potom na plenárce jsme prohráli. Další otázka je otázka pesticidů. Tady zpráva zmiňuje to, že se jedná o skutečný problém, že došlo sice ke snížení spotřeby a to je v důsledku toho, e, že vlastně ovoce a zelenina e, jsou součástí řetězce, kde dochází k velké koncentraci e, pesticidů. I v tom musíme něco dělat. Dále to deformace hospodářské soutěže mezi malými producenty a velkými organizacemi, velkými společnostmi, které mají 40, 50 hektarů, Eh, skleníku, tak to pochopitelně také narušuje rovnováhu na trhu. V současné době je celá eh, řada eh, farem, kde se využívá také solární energie a, a tyto farmy potom také prodávají energii, což je další deformace soutěže hospodářské. Pan Bogovič, prosím. Pan Bogovič. Pan Bogovič. Já tady chci poděkovat za eh, zprávu, za to, že řeší toto téma. Eh, producenti jsou schopni dělat toho hodně, eh, co se týče možnosti ovlivňovat celý ten řetězec. A obchodníky. Myslím si, že potřebujeme mít eh, lepší organizaci, jak na domácích trzích, tak eh, v zahraničí. A co eh, se ve zprávě velice dobře je zmíněno, je potřeba snížit tu cestu, kterou musí urazit ovoce a zelenina v celém tom řetězci producenti jsou nejlépe organizováni, organizováni v zemích, kde se produkuje nejvíce zeleniny a ovoce, jako je například Nizozemsko nebo Španělsko. A myslím si, že i e, ty státy, které se připojily k Evropské unii, by měly také se soustředit na tuto možnost e, spolupracovat. Například ve Slovensku my nemáme vůbec žádné organizace producentů a myslím si, že právě sektor zeleniny a ovoce e, by mohl zajistit nové pracovní příležitosti. U nás ta plocha je poměrně malá, kterou máme k dispozici. A proto je potřeba využít každé příležitosti eh, pro vznik eh, pracovních příležitostí. Já eh, jsem se spojil také s belgickými kolegy a byl bych rád, kdyby pan Melo se tak na to soustředil. Děkuji. Děkuji. Je to velice citlivý sektor z různých důvodů. Vzhledem k tomu, že zboží podléhá rychlé zkáze, a my jsme s tím také v minulosti udělali negativní zkušenosti. Proto je velice důležité mít kvalitní krizové řízení. Je třeba jasně říci, že tržní intervence jsou třeba a, a ty jsou tedy součástí toho krizového řízení. E, také v Unii klesá spotřeba ovoce a zeleniny, to je další problém. A v zájmu stabilizace potřebujeme nové nástroje. Je tedy třeba věnovat větší pozornost tomu, jak použít nástroje a fondy, které máme nyní k dispozici k větší stabilizaci. Organizace producentů je třeba konkrétně posílit. A to by následně vedlo k větší stabilizaci. Děkuji a nyní dám slovo zástupci komise. Děkuji, že jste se dostavil. Dovolte, abych vám tedy dal slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych chtěl říci, že jsme velice uvítali toto zprávu pana Mila. Chtěl bych říci, že komise s většinou jeho doporučení může souhlasit. Hlavně souhlasíme s jeho výzvou, abychom se pokusili dále posílit eh, ty organizace producentů v tomto sektoru. Měli bychom se soustředit na to, jak eh, by mohly být výkonnější a také jak by bychom mohli se postarat o to, aby tyto organizace byly přitažlivější pro farmáře. Do určité míry jsme byli úspěšní, podíváte se na ta čísla, která jsou také ve zprávě pana Milo. Eh, skutečně jsme se dostali z 31% v roce 2007 na 43% v roce 2010. V roce 2012 jsme se dostali na úroveň 47 Jinými slovy, ta politika do určité míry skutečně funguje, ale existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. I to je patrné z těch tabulek a ostatně i těch 47% zatím nestačí. A e, to ruské embargo, tak jak o tom se zmínila celá řada poslanců, e, jasně ukázala, že e, posílení Eh, role eh, producentů eh, je mimořádně důležité. Jedná se také o sektor, který je nejvíce ohrožen změnami, ke kterým dochází na trhu, protože většina toho, té produkce skutečně se rychle kazí a ta kapacita absorpční je velice nízká. Je potřeba, jak říkám, zvýšit postavení eh, těch eh, organizací producentů a vůbec producenty. Další věc bych chtěl ještě zmínit, sice vaše výzva, aby došlo k dalšímu zjednodušení, to znamená boj s byrokracií zbytečnou a eh, ta další věc se týká potom nekalé konkurence v oblasti obchodování. Jsou to věci, opět velice vítám to, co napsal pan Melo komisem, má v úmyslu zjednodušit eh, celou tu organizaci našeho společného trhu, včetně sektoru eh, zeleniny a ovoce. Pan Hogan chystá se napsat dopis vašemu výboru a také radě, kde konkrétně bude hovořit o tom, jaké má eh, on názory k této věci. Um, Pracujeme také v oblasti legislativy, kterou přijímá samotná eh, komise, to znamená ta sekundární legislativa, to jsou ty eh, aktiv přenesené působnosti a také prováděcí eh, legislativa. To všechno by mělo, tam všude by mělo dojít ke zlepšení, tak jak to nabyl pan Hajtem a celá řada dalších řečníků, ale musím vám upřímně říci, že já se domnívám, že největší potenciál eh, zjednodušení legislativy, jinými slovy, budeme se muset vrátit k, tom, těm základním, k tomu základnímu aktu který potom bude muset být předložen jak parlamentu, tak radě. Myslím si, že eh, pan komisař eh, brzy eh, vám dá k dispozici některé, některá stanoviska týkající se tohoto základního aktu. To souvisí také například s otázkami stažení některé tyto produkce, to jsou věci, které také jsou součástí toho základního eh, zákona, základního aktu a proto nemůžeme tyto věci řešit nějak eh, rychle. Co se týče těch nekalých eh, praxí v oblasti obchodování, což je také věc, o které jste se zmínili často, ehm, to jsou věci, které jsem objevují také eh, v některých poznámkách eh, pana komisaře Hogana. On také eh, má velký zájem na tom, aby se s tím něco dělalo, udělalo. Ostatně to, co říká paní McGinnis, je také velice důležité. Je potřeba posílit úlohu producentů v celém tom potravinovém řetězci a také posílit jejich postavení vis-a-vis obchodníků. -vis Máme eh, zprávu vlastní iniciativy z roku 2011 a eh, komise na konci roku 2015 eh, hodla se, podív, se zamyslet nad tím, jaké další kroky bychom mohli udělat, podívat se na to, co fakticky se děje v celém tomto sektoru a v rámci celého toho řetězce a co by se dalo dále zlepšit. To se netýká pouze komisaře Hougana, protože jestliže hovoříme o potravinách, Eh, tak pochopitelně se to netýká pouze eh, zemědělského sektoru, to se týká také práce dalších komisařů. Eh, čili ještě jednou bych vám chtěl poděkovat. Velice se těšíme na další diskuse k této otázce, jak s panem Milo, tak také s dalšími členy výboru. Paní McGuinness. Pane předsedo, Eh, já bych eh, velice ráda eh, reagovala na to, co řekl kolega z komise. Chtěla bych říci, že tento výbor v současné době bojuje za to, abychom se společně mohli věnovat této otázce s výborem IMCO. Jinými slovy, tady se jedná o článek 54 a já vím, že i vy byste to chtěl prosadit, protože jestliže tuto bitvu ne, v této bitvě nezvítězíme teď, tak potom eh, naše úloha v budoucnosti bude daleko eh, menší. Myslím si, že je naprosto zásadní, aby zemědělský sektor byl eh, uznán za naprosto zásadní počátek celého toho potraveného řetězce. V tomto, pas, v tomto parlamentě bohužel a dokonce i v komisi jsou lidé, kteří se nedomnívají, že tomu tak je a proto bych velice ráda vyzvala všechny poslance, všechny kolegy, včetně pana předsedy, aby skutečně náš statut byl uznán, je to velice důležitá bitva a pokud v této bitvě prohrajeme, tak eh, pochopitelně to bude mít pro nás eh, důsledky. Děkuji vám ještě jednou za podporu, které této věci eh, nám poskytujete. Děkuji. Děkuji. Já jsem hovořil s panem Buskem a já bych vás poprosil, aby tedy tato rozprava pokračovala i nadále, abychom identifikovali ještě další argumenty, tak abychom mohli přijmout příslušné rozhodnutí v příslušném výboru. Pane Melo, já nevím, zdali, zdali se ještě k tomu budete chtít vyjádřit, protože já si myslím, že když vám někdo skládá komplimenty, tak je to vždy příjemné. Já budu hovořit velmi stručně, děkuji pane předsedo. Já bych rád poděkoval všem, všem, kteří se vyjádřili. Já se pokusím opravdu do toho textu zapracovat vše, co tu zaznělo. Chci říct, že jde o zprávu nás všech já jsem si zapsal, že se o slovo přihlásilo 19 lidí. A když jsme začínali vlastně rozpravu o tomto textu, tak eh, jsem zaznamenal, že tady existuje v podstatě ten úmysl či snaha zapracovat do této zprávy co nejvíce aspektů a věcí, které by mohly být zajímavé. Myslím si, že tu eh, zaznělo čtyři, pět, zaznělo čtyři, pět otázek, které jsou dost zásadní a v podstatě, v podstatě vzbuzují obavy u mnohých z vás. Jak úvodní ustanovení, tak také samotný obsah v podtextu v podstatě předkládá zcela zásadní eh, texty týkající se právě mechanismu řízení rizik a krizí, protože samozřejmě všichni víme, jak složitá situace vznikla po eh, ruském embargu. To znamená, že víme, že tady potřebujeme opravdu robustní funkční systém, který zajistí, že situace zemědělců eh, bude lepší, že budou žít jaksi v bezpečnější struktuře, bezpečnějším systému systému. Víme, že právě odvětví od ovoce a zeleniny využilo velmi málo těch nabízených podpor a nástrojů. To znamená, že se hovořilo, nebo mnozí z vás hovořili o tomto mechanismu řízení e, e, rizik a komise se k tomu vyjádřila vlastně v tom smyslu, že je třeba identifikovat a je třeba znát ty existující nástroje a také podporovat e, jak se informovanost o osvědčených praktikách praktikách. To znamená, že tady by měly existovat také společné fondy, které budou pomáhat zemědělcům v eh, v krizových situacích, to znamená v situacích, kdy budou zcela zásadním způsobem ovlivněny či poškozeny zájmy zemědělců. Ale toto všechno je součástí eh, této zprávy. Eh, to znamená, že se to všechno objevuje jak v souvislosti s krizovým managementem, tak také eh, v souvislosti s množstvím či obdělávanou plochou. Já bych rád možná řekl ještě jednu věc, protože tady komise hovoří o tom, že je třeba zintenzivnit v podstatě boj proti nekalým hospodářským eh, praktikám v rámci potravinového řetězce. To znamená ty praktiky, které mají negativní dopad na ceny a příjmy zemědělců. To znamená, že toto je opravdu zcela jasně součástí této tohoto textu. To znamená, že tyto organizace producentů jsou užitečné vždy tehdy, pokud jsou schopni zajišťovat také spravedlivé ceny a navyšování cen za produkty tohoto odvětví. Eh, já v tuto chvíli se nechci pouštět více do detailů, eh, nechci tady také zabředávat do nějakých jaksi ideologických eh, debat, protože tady jedna kolegyně, kolegyně hovořila v tomto smyslu o liberalizaci. To znamená, že je to dost ideologické politická otázka. Já nechci v podstatě, aby tato zpráva, která se má věnovat organizacím producentů, se přeměnila eh, do něco zcela jiného. To znamená, že tady jde o to opravdu zajistit, aby všichni, kteří jsou součástí tohoto řetězce, měli co nejvíce výhod. Nechci tady zabředávat opravdu do ideologických debat jde o to, aby tyto organizace měly dostatečné prostředky a e, to samozřejmě ale neznamená, že my budeme jak si zapomínat na zájmy individuálních eh, zemědělců. Já jsem zpravodajem jedné zprávy, která se věnuje specificky organizacím producentů. A i z toho důvodu je třeba udělat vše pro to, aby to, co v tuto chvíli eh, funguje, aby to fungovalo i v budoucnosti, aby to, co v tuto chvíli funguje méně, fungovalo lépe v budoucnosti. Pokud chce někdo vytvořit novou zprávu, která by více se věnovala věnovala právě těm ideologickým otázkám v pořádku, ale to já jsem do této své zprávy zahrnout nemohl. O co nám jde? Tady nám šlo o to vlastně v podstatě pokrýt ty základní otázky té rekonstrukce celého sektoru zemědělství, což je v podstatě zcela zásadní a stěžejní otázka. Já jsem nebyl součástí tohoto výboru v minulosti, ale někteří z vás ano. Já jsem eh, v podstatě organizoval v minulosti například konference pro mladé eh, zemědělce. A eh, chci říci, že v tuto chvíli jeden mladý zemědělec v podstatě nahrazuje devět bývalých zemědělců, což je věc, kterou si musíme uvědomit. A musíme udělat všechno proto, aby organizace producentů v tomto odvětví opravdu znamenaly jasné zlepšení do budoucna. To znamená, v první řadě já bych rád uh, poděkoval za všechny komplimenty, které zde zazněly. Toto je opravdu velmi podnětné pro mě i do budoucna. Ale rád bych to uzavřel tím, že, že řeknu, že já se mám opravdu zcela plně k dispozici a chci, aby vše, co tu zaznělo, se nějakým způsobem objevilo, odrazilo v této zprávě, aby to byla opravdu zpráva nás všech, protože je to velmi důležité odvětví pro nás všechny. Děkuji. Děkuji dámy a a pánové, stejně jak řekl pan Bové, toto odvětví je zcela zásadní právě pro malé producenty. Či oni jsou opravdu nejdůležitější pro celé toto odvětví a proto jsou také páteří těchto organizací producentů a celého odvětví. A proto by tady měly existovat zcela jiné základní principy právě pro celou tu podporu. A proto bych byl rád, kdyby pan Korte a také stínoví eh, zpravodajové opravdu udělali všechno pro to, aby zde byly vyzdviženě právě malí producenti, kteří potřebují opravdu speciální podporu, tak aby hráli opravdu důležitější roli. Dámy a pánové, do 12 hodin 27. Eh, tohoto měsíce to je lhůta pro o předložení pozměňovacích návrhů. A v tuto chvíli přicházíme k dalšímu bodu a tady jde o doporučení pro Evropskou komisi, které se týkají vyjednávání o transatlantické dohodě týkající se eh, eh, investičního partnerství, to znamená všichni, pro všechny velmi známá dohoda TTIP. Na posledním našem zasedání v lednu jsme vedli rozpla, rozpravu k usnesení ke zprávě z vlastní iniciativy, kterou připravila, připravil výbor INTA. Tento výbor je zde příslušným výborem a toto usnesení vlastně na základě našich doporučení bude potom opět předán Evropské komisi která vyjednává o této dohodě, protože to, to je opravdu velmi důležité. Je to dohoda o v podstatě o vol, volném obchodu. Není to jaksi dokonalá zóna volného obchodu, ale je pravda, že tady ta očekávání spojená s touto dohodou jsou opravdu velmi velká, i když velmi důležitá. V podstatě si někteří z nás slibují, že v podstatě ten ekonomický růst díky této dohodě se dostane i k nám do Evropy a myslím si, že je to trošičku milné, je třeba opravdu si uvědomit, že tady jde také o konkurenceschopnost, ale právě oblast zemědělství právě v této dohodě vodě je velmi důležitá. Takže pan De Castro a pan Nicholson by se měli tedy na úvod vyjádřit eh, k tomuto vyjednávání o této dohodě, protože jde opravdu o extrémně důležité a extrémně citlivé téma. Takže kdo z vás chce začít? Pan De Castro, prosím. Grazie, prezident. La... Děkuji, pane předsedo. Stanovisko, které jsem připravila s panem Niklsnem, je pouze na jednu stránku. Takže já se vám nebudu snažit eh, vysvětlovat všechny detaily naší práce, zvláště náročnost všech vyjednávání. Po posledním zasedání výboru pro zemědělství jsme začali od tří úvodních ustanovení, které byly takovým základem pro doporučení stran jednání k TTIP. Zaprvé jsme eh, řekli, že Zemědělství je velice důležitým tématem v rámci celého jednání k transatlantické dohodě. A řekli jsme také, že máme velký obchodní přebytek eh, v obchodu s USA a mohli bychom také těžit z nových a zlepšených eh, příležitostí přístupu na trh. Také jsme hovořili o potřebě toho, aby evropské zemědělství nebylo nuceno snižovat svoje kvalitativní standardy, které představují jednu ze základních hodnot evropského zemědělství řekli jsme, že je třeba jasně naznačit, že o jejich rozmělnění jednat nehodláme. Dále existuje celá řada nejenom tedy tarifních překážek, ale také překážek eh, z hlediska eh, legislativy na ochranu zdraví, která brání většímu vývozu zboží z Evropy do USA. A my jsme tedy řekli, že takováhle aranžma musí být výhodná pro obě strany. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je snížit fitosanitární a zdravotní překážky pro vstup evropských eh, produktů na trh v USA. Také jsme řešili citlivé produkty, problematiku přímé konkurence, která by mohla vystavit evropské výrobce nadměrným tlakům. Tady mám na mysli produkty, které by utrpěly, pokud by tedy na ně byl uplatněn režim volného obchodu s USA, vzhledem k tomu, že výrobní náklady se na obou stranách Atlantiku mohou zásadně lišit. Klíčovým bodem našeho stanoviska je problematika označení zeměpisného původu a také potřeba ujistit se, že spotřebitelé budou mít k dispozici nejlepší možné informace. Nemůžeme dopustit, aby evropské výrobky byly v USA uváděny na uváděny na trh způsobem, který spotřebitele mate, který zbuzuje dojem, že jde vlastně o výrobky vyrobené v USA. Také v textu zmiňujeme příklad obchodní dohody s Kanadou, což je takový dobrý příklad. A konečně je tu také požadavek na větší transparentnost. Chceme, aby tato jednání proběhla co nejtransparentněji, což znamená, že celý parlament, nejen tento výbor, by měl být informován o průběhu práce, tak abychom mohli vyhodnotit kvalitu práce našich vyjednavačů. Děkuji. A nyní pan Nicholson. Děkuji. Toto stanovisko, myslím, jasně ukazuje náš postoj k celému jednání. Především tedy to, že eh, zemědělství představuje takový úhelný bod celého jednání. Je třeba dosáhnout dohody, která je vyrovnaná a to nikoli na úkor našich standardů v oblasti bezpečnosti potravin lidského a zvířecího zdraví. Čili nemůžeme tedy dopustit eh, snižování striktnosti našich norem, o tom nelze ani vyjednávat a navíc tady panuje celá řada milných představ o průběhu jednání. Jakékoliv dohody, ať už jsou to tedy kuřecí eh, trupy omývané chorovou vodou a podobně, jsou tedy tématy, která se objevují nejčastěji, to jsou však defenzivní zájmy. My máme ovšem i ofenzivní zájmy, například prosadit na americkém trhu některé naše produkty navzdory rezistenci. A myslíme si, že k tomu může pomoct například označení zeměpisného původu, které může významně přispět k zvýšení produkce v domácích eh, regionech a následně k většímu objemu vývozu, a to až objemu 3,1 miliardu, miliardy euro. Je třeba si také vzít za příklad dohodu s Kanadou, která obsahuje více než 145 produktů se zeměpisným označením původu. To je tedy takový dobrý příklad je důležité, abychom všichni dojednali tedy něco, co je pro nás výhodné. Máme samozřejmě citlivé produkty, které jsou pod velkým tlakem americké protistrany. A mým záměrem tedy by bylo bránit tyto oblasti, tyto produkty, zvláště z oblasti ochrany zdraví a tedy neustoupit ani z krátkodobého, ani dlouhodobého hlediska. Hlavní prvky tedy celé dohody, přístup eh, na trh, ochrana investic a označení zeměpisného původu eh, musí být řešeny paralelně a současně. Zemědělství nesmí zůstat takovým fantem ve vyjednávání. Je důležité eh, přispět k vyvážené dohodě. Naši zemědělci si to rozhodně zaslouží a já budu tedy usilovat o to, aby tato dohoda byla vyvážená. Děkuji. Proszę Państwa, myślę, że czas jest... aby myslím, že... Je důležité jasně říci, že jde o ožahavé oblasti. Chci vás informovat o tom, že dnes tady o eh, stejném tématu jedná celá řada výborů dopoledne i odpoledne. A to téma je tedy opravdu velmi aktuální. A proto tedy se jim také zabývá hned několik výborů najednou. A nyní tedy dávám slovo stínovým zpravodajům pan Jár. Děkuji, děkuji a děkuji oběma kolegům, jak panu De Castro, tak také panu Nicholsonovi. Úplně na začátek chci říci, že tady eh, se jsem opravdu velmi rád, že se to všechno odehrává v tak pozitivním duchu, protože v tuto chvíli poprvé můžeme vstoupit do technické eh, debaty, protože doposavat to bylo všechno takové spíše více mediální, byla to taková mediální záležitost a nešlo o technické detaily, protože samozřejmě rozprava v médiích velmi často zapomíná na technické detaily. Co se týče bodu za, bodu dva. Tak já si myslím, že je velmi důležité, abychom k tomu všemu přistupovali pozitivně. Já bych byl velmi rád, kdyby opravdu se na zemědělství nezapomínalo. A chci říci, že my tady opravdu vidíme jasné šance ale vidíme tady také zcela jasně ta rizika s tím spojená. A já jsem si to všechno zapsal pro mě je zcela zásadní transparentnost a informovanost spotřebitelů. To znamená, že na konci dne spotřebitel musí vědět, co kupuje, odkud to pochází a to znamená samozřejmě odstranit také mnohé překážky pro obě dvě strany, což považuji, považuji za velmi důležité. A to mě vždy na těch mediálních eh, rozpravách vždy rozčilovalo, že nikdo v podstatě nehovořil o těch současných překážkách, které existují. To znamená, že velmi často, když se hovoří s občany, tak eh, oni se většinou ptají, na co ten téty potřebujeme. Vždyť přeci všechno funguje, když tady žádné překážky neexistují, ale nikdo nehovoří o těch reálných překážkách, které v tuto chvíli eh, existují. Ještě za třetí, třetí bod mé strany. Myslím si, že tady bychom měli do celé té debaty jít opravdu s velmi zdravým a silným sebevědomím, protože myslím si, že většina z nás už ve Spojených státech amerických byla, ví, jak to tam funguje. To znamená, že já si tady myslím, že evropské zemědělství opravdu nemusí mít před eh, americkým zemědělstvím strach v souvislosti s konkurence schopností a tím bychom také do těch vyjednávání měli jít. Dále k tomu bodu citlivé produkty. Protože ano, eh, řekli jste citlivé, protože samozřejmě tady nemůžeme hovořit jaksi celoplošně o všech produktech jako citlivých, a proto se ptám, zdali tedy jste si již shodli na tom, jak si, které ty věci budou jaksi klíčové, které eh, je třeba považovat za extrémně citlivé a tak dále. Děkuji. Bardzo dziękuję. Pani... Děkuji. Paní Senra. Jako stínová, stínová zpravodajka. Eh, minutu a půl. A poté všichni budou mít už pouze minutu. Děkuji. V první řadě chci říci, že co se týče těchto doporučení, tak tady si myslím, že jistě Eh, se ne úplně jednoduše shodneme, protože my tady nevidíme tak zcela jasně pouze šance. Já nevím, zdali byla vypracována nějaká nová zpráva, ale v rámci našeho výboru jsme se mimo jiné vyslechli externí studii, která hovořila o tom, že právě zemědělství bude tím odvětvím, které bude nejvíce byto touto dohodou. To znamená, že já si myslím, že tady bychom se měli opravdu soustředit na reálnou analýzu. Nicméně, co se týče těch příležitostí pro zemědělství, a když hovořím o zemědělství, tak hovořím o všech těch zemědělkyních a zemědělcích, kteří trpí tou současnou situací. Hovořím o středních a malých podnicích, hovořím o spotřebitelkách a spotřebitelích, kteří na konci dne jsou jaksi těmi konečnými spotřebiteli. A já tady opravdu nevidím eh, žádnou tu reálnou příležitost, reálnou šanci, protože tady já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že tady bychom hlavně potřebovali dobrou politiku exportu, protože pouze s takovouto politikou bychom mohli náš venkov zachránit. Za druhé, myslím si, že nemůžeme pokračovat tak, jak jsme jednali doposovat. To znamená, že nemůžeme v podstatě eh, na naše zemědělce, malé zemědělce, uvalit takovou obrovskou zátěž. Například, co se týče mlékárenství, tak Evropská observatoř pro tento sektor a jiné sektory zemědělství hovoří o tom, že tady v podstatě ty reálné šance pro export našich produktů nejsou ani do Ruska, ani do jiných třetích států. A tady si myslím, že si musíme uvědomit, že to povede ke zmizení dalších mnoha tisíců malých zemědělců zemědělských podniků. A v souvislosti s klimatickými země, eh, změnami, v souvislosti s novou eh, cenou ropy si musíme uvědomit, že se něco musí změnit. A já budu končit, pane předsedo. Chci říci, že nemůžeme vystavit evropské občany tomu, aby jedli pesticidy, eh, klonované potraviny a jiné nezdravé potraviny. Děkuji, pane předsedo. To je nepřijatelné naprosto. Ano. Pan Kato, prosím. I am concerned. Děkuji, pane předsedo eh, eh, mě dělá trošičku eh, starost to, jakým způsobem tato jednostránková zpráva přistupuje k TTIP. Co se týče otázek, jako například pohoda zvířat a zemědělské chemikálie a další věci, to jsou všechno věci, kde se nám dařilo v Evropě používat takové praktiky, které zabránily jejich zneužívání. Určitě lepší než na druhé straně Atlantiku. E, v rámci těch tajných e, jednání ale se ukazuje, že v současné době jsme připraveni to obětovat. E, my předložíme celou řadu předposledních návrhů, které se budou týkat hlavně zvýšení standardu na našich farmách Myslím si, e, e, že zásadní rozdíl je způsob, jak přistupujeme k otázce rizik. Myslím si, že riziko a jeho zvládání je právě naprosto zásadní pro většinu našich e, producentech. Ve Spojených státech to musí dokazovat producenti pardon, je v Evropě, zatímco ve Spojených státech se jedná o e, doklad toho, že to není škodlivé. My e, e, budeme v každém případě předkládat pozměňovací návrh, který bude bránit všechna ta opatření, která zajistí nejvyšší možné standardy. Eh, pochopitelně například eh, genetické eh, organismy musí být příslušným způsobem testované a tomu tak není na amerických trzích. Chtěli bychom upozornit také výbor na to, že během posledních několika let Evropská agentura pro bezpečnost potravin předložila asi 30 případů na základě kodexu alimentaria, kde eh, skutečně upozorně na to, že eh, standardy nejsou dodržovány. Já proto se ptám, proč eh, živější řečníci mohli hovořit tři minuty a teď mě, to ne, mě upíráte toto právo. Můžete mi to vysvětlit? Protože skutečně občané mají obrovské obavy z toho, že toto všechno se dojednává v, v tajnosti a já teď ani nemohu ve třech minutách říci, co eh, chci. Eh, existuje celá eh, řada dalších problémů, ale já o nich nebudu hovořit. Chtěla bych pouze se zmínit ještě o regulační spolupráci a myslím si, že tady jde o to, abychom chránili své standardy. Podobně také v oblasti pohody zvířat. Uh, Existuje celá řada nařízení a směrnic, které se týkají nejrůznějších stádií zemědělské produkce a nic takového neexistuje eh, ve Spojených státech. To se týká jak pohody zvířat, tak zdraví lidského. Eh, chtěla bych ještě eh, říci, že naším úkolem je postarat se hlavně o pohodu zvířat a také o otázky, které souvisí s bezpečností. Obávám se, že všechny tyto normy a standardy jsou v současné době ohroženy a e, to vychází také ze srovnání, které tradičně provádíme. V žádném případě nedopustíme, aby došlo ke snížení těchto standardů v oblasti zemědělské produkce. Ehm, já e, se budu zcela určitě věnovat také ve svých poznacích návrzích tomu, aby tyto věci byly všechny dodrženy tak, jak je třeba. Mhm. Tak, tím to bylo tedy vystoupení stínové zpravodajky a nyní máte všichni ještě minutu na vystoupení. Prosím, držte. Naplno podkrepím eh, preporuky zgotveny od eh, Paulu James. Děkuji, pane předsedo. Mohu se připojit k tomu, co tu řekla Paula a James. Transatlantické Partnerství je neoliberálním paradigmatem a ne vždycky bere v úvahu evropské hodnoty. Proto by Evropská komise měla zahrnout i finanční nástroje, které by propagovaly evropské zemědělské produkty v USA, tak, aby eh, byla zdůrazněna především kvalita evropských produktů. Mezi těmito nástroje můžou patřit například dotace, organizování výstav a prezentací. Bylo by to důležité zvláště pro menší členské státy, které nově přistoupily k Unii, například moje země, Bulharsko, bulharští producenti mají obecně za to obavy z konkurence. A to nejenom tedy v té evropské aréně, ale také eh, ve vztahu k americkým producentům. Děkuji. Państwu się wyświetla czas wypowiedzi. Dámy a pánové, eh, vypršel čas a nyní paní Mirel. Pane předsedo, pane Castro, paní Nicholson, bohužel nezdílím váš názor na jednání k dohodám TTIP. Nedívám se na to tak pozitivně, jak jste hovořili vy. Já tady se odvolávám na studii Institutu IDEVO, kterou vypracovala na zakázku Evropského parlamentu. Tato studie obsahovala celou řadu různých scénářů a vyplývá z ní, že dohody TTIP musí být uzavřeny způsobem, který nepovede k rizikům, který eh, nepovede k snížení našich kvalitativních standardů a, já, a také neohrozí postavení zemědělských podniků, rodinných zemědělských podniků s dlouhou tradicí, které by se mohly ocitnout pod velkým tlakem eh, z pozice hospodářské soutěže a tím tedy utrpět ztráty. Já si myslím, eh, že všichni podpoříme jednání ochotně ve chvíli, kdy budou opravdu transparentní. A tato transparentnost je v době internetu naprosto nezbytná. Je důležité, aby naši občané věděli, co se děje. Děkuji. Pan Bové. Jsem eh, pozorně prostudoval návrh stanoviska. Za prvé je považuji za skandální, že výbor Agri nevypracoval tedy vlastní stanovisko, které by předložil výboru ITRE. Téma je tak důležité, že si to zaslouží. A, a za druhé je třeba si uvědomit, potenciální katastrofický dopad dohody na eh, postavení zemědělských podniků na jejich příjmy a tak dále. Za třetí, zemědělství možná bude obětováno zájmům v oblasti služeb. A já tady na vás apeluji, abyste úplně odmítli jednání eh, k TTIP. To je tedy jediný pozměňovací návrh. Zavrhněte celou dohodu, protože nic evropskému zemědělství nepřináší. Pane Pošebové, opíňa může být ty... Pane Bové, můžeme mít pouze jedno stanovisko a proto máme různé pozměňovací návrhy. Tedy stanovisko připravuje vždy jeden výbor. Pan Klezos. Έχω καταγγείλει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 Eh, jakým způsobem tato obchodní dohoda je eh, koncipovaná. Eh, to se týkalo NATO a v současné době tedy hovoříme o této nové dohodě TTIP. A jestliže Spojené státy podepsaly jednotlivé dohody s jednotlivými členskými státy Evropské unie, proč vlastně chtějí mít další dohodu, která bude společná pro všechny členské státy to je to úplně stejné jako v té situaci s dohodou s NATO, kdy se opět snažili eh, získat eh, moc nad celou Evropou a v současné době dělají úplně to samé v oblasti tedy obchodní. <clears throat> Máme celou řadu produktů, o tom jsme hovořili v souvislosti s tou diskusí o zelenině a ovoci a jsme si vědomi toho, že Eh, by byli zcela určitě schopni zkrátka sem posílat americké produkty a ty by vytlačily z našich trhů evropské produkty. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Heusling. Já si myslím, že tady základním problémem je to, že tady se hovoří o tom, že na konci se o tom ještě můžeme popovídat, ale v podstatě my nebudeme mít vůbec žádné právo do toho nějakým způsobem eh, vstupovat. A to je zcela základní eh, problém. Za druhé, vůbec se nehovoří o těch eh, rozhodčích soudech, což si myslím, že je zcela zásadní otázka a vůbec to v tom textu nemáme. Dále regulování korporací, to je něco, co se tam také neobjevuje a to jsou zcela zásadní otázky otázky, které i z hlediska demokracie je třeba projednávat a je třeba je vnímat kriticky postoj, že v podstatě tato dohoda nám přinese pouze pozitivní, eh, tak eh, s tímto postojem opravdu eh, nemohu souhlasit. Myslím si, že je to dost naivní přístup. Myslím si, že tady budeme se muset smířit s tím, že to negativní důsledky bude mít a musíme o tom také hovořit otevřeně. A co bude s těmi vzájemně uznávanými standardy? V podstatě eh, my se dostaneme v podstatě do konkurence s americkými produkty, se kterými eh, evropští zemědělci vůbec, vůbec nebude moci nějakým způsobem soutěžit. A myslím si, že všechny studie jasně poukazují na to, že v konečném důsledku ti, kteří ztratí nejvíce, jsou právě ti malí zemědělci v Evropské unii. Dámy a pánové, tato zpráva bude samozřejmě muset být parlamentem odsouhlasena. To neznamená, že my do toho vůbec nebudeme moci eh, hovořit, nebudeme do toho moci zasahovat. Pan Pranem, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Co se týče bezpečnosti potravin, eh, tak tradice v Evropské unii byla taková, že v podstatě, že my jsme rozhodovali o tom, zdali ty produkty, které se dostávají na náš trh, jsou eh, bezpečné či ne. To v podstatě vychází také z dohod VTO a taky eh, to vychází z rámcových podmínek CITE. Ale tady v rámci této dohody TTIP eh, to bude úplně jinak. To znamená, že exportní strana bude v podstatě zodpovědná za to, zdali ty exportované či jaksi vyvážené produkty jsou v souladu a splňují všechny ty podmínky eh, země, do níž se dovážejí. To znamená, že tady hovoříme o tom právě eh, chloru, kterými jsou eh, kuřata omývána o klonovaných a geneticky modifikovaných potravinách a tak dále. To znamená, že tady v podstatě by mohlo dojít k tomu, že si jednoduše budeme daleko jednodušeji vyměňovat produkty, které jsou nebezpečné kromě toho jde samozřejmě o spoustu dalších patogenů a nemocí, které jsou přenášeny různými produkty, včetně tedy eh, živočišných, ale i také rostlinných eh, produktů. Děkuji. Děkuji. Pan Neuchel, prosím. Pan Neuchel. Děkuji. Ačkoliv jsme na půdě výboru pro zemědělství, myslím si, že je třeba jasně pojmenovat zásadní problém eh, dohody TTIP. Eh, je tedy především o ochranu investic, o snahu protlačit zájmy velkých koncernů. Jde o to, že bychom měli pouze negativní seznamy, nikoli žádný pozitivní. Jde také o téma transparentnosti a o téma demokracie. A k tomu teď tedy se připojují i zemědělská témata a tady bych ráda jmenovala pět z nich, které mi leží na srdci. Je to téma zemědělských struktur, protože víme, že ty se mění. To znamená, že tady dohody jsou výhodné pro velké podniky, eh, ne pro ty střední a malé, ale právě velké americké farmy se budou snažit prosadit své zájmy a ještě zvětšovat svoji velikost. To je, pak je to další téma, které jsme tady řekli, ti drobní zemědělci nezískají žádné výhody. Je třeba také důležité říci, že tedy zemědělská produkce orientovaná na export budeme mít, bude mít základný dopad na společnost, pokud se podaří více vyvážet. Na jedné straně eh, chceme tedy výjít eh, té snaze vyvážet produkty do USA, na druhé straně se chceme bránit dovozu produktů, které jsou pro nás nežádoucí. To považuji za zásadní. Děkuji. Ehm, de ehm, Já budu velmi stručný. Je to ambiciozní stanovisko, které zahrnuje i zájmy zemědělství. Tady bych rád odkázal na to, co řekl pan Buvé. Pokud tedy e, dojde k dohodě, bude to dohoda s globálním dosahem a měla by být e, vyvážená. Nejde tedy pouze o tarify, jde o daleko e, větší nebo důležitější téma. Nejde tedy pouze o vstup na trh, nemůžeme snižovat celní překážky u některých produktů, které jsou pro nás citlivé, například hovězí, a jak řekl pan zpravodaj, je důležité, abychom provedli inventuru všech ústupků, kterým komisař Ren přistoupil. Je důležité, aby dohoda byla na bázi reciprocity, aby americké normy povídaly našim. A pokud o ochranu investic, nám jde tady především o ochranu produktů eh, s zeměpisným označením původu. A je důležité, aby tedy toto stanovisko obsahovalo i odkaz na dohodu CETA jako takový příklad. Thank you, President. Uh, I'll, I'll be brief and, uh... Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo. Já eh, budu stručný a pokusím se neopakovat to, co se zaznělo, ale eh, z hlediska mé skupiny a také z mého hlediska to je zkrátka špatně koncipovaný projekt, který se zabývá příliš mnoha věcmi a zkrátka je nerealizovatelný. V této místnosti ostatně panuje daleko více skepse než nějakého nadšení a eh, já tedy respektuji názor eh, zpravodajů, ale myslím si, eh, a teď se obracím skutečně na zpravodaje k tomu stanovisku, neměli bychom v tomto případě skutečně být velice sjednoceni protože eh, pak bychom eh, v podstatě se nemuseli zabývat otázkou zemědělství. Teď by eh, potom mohl pokračovat. V současné době je to tak upečeno pouze z poloviny my jako spotřebitelé zatím máme málo důkazů o tom, že skutečně z toho budeme mít nějaký prospěch. Já si myslím, že bychom se měli sjednotit a měli bychom říci, že zemědělství v Evropské unii zkrátka není připraveno na to, aby se stalo součástí TTIP. Nejsme proti obchodu, ale e, myslím si, že zemědělství by mělo být výjimuto z celého tohoto jednání. Děkuji. Pan eh, poslanec Ferrand. Eh, tato eh, diskuse eh, je velice jasná. Já jsem si vyslechl pana Nikolsona, který hovořil o výhodách tohoto volného obchodu. Já to, o tom pochybuji, já to naopak vnímám jako hrozbu, hrozbu například v oblasti importu amerického hovězího do Evropy. Um, co se týče těch eh, celních eh, tarifů, eh, tady bychom mohli mít o 50 tisíc tun ehm, hovězího importovaného do Evropy. Ehm, a to by znamenalo snížení eh, příjmu francouzských eh, farmářů o 40 Přitom tento sektor skutečně je skvělý, skvěle fungující v Francii. Jinými slovy, eh, tato dohoda by znamenala, že v, v by naše francouzské zemědělství bylo přímo ohroženo americkým eh, dovozem. Děkuji. Pan Košmik. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že tato vyjednávání nebudou se nebudou vyvíjet stejně jako na půdě Světové obchodní organizace, protože tady zaznělo, že tady je třeba obětovat zájmy Evropské unie, protože my budeme daleko více profitovat v oblasti průmyslu a já doufám, že tomu tak nebude. Pane předsedo, kromě toho je důležité tady opravdu zcela otevřeně hovořit o těch citlivých produktech a já bych rád i jeden z takovýchto produktů e, zmínil. A mám tím na mysli drůbež, to je velmi důležitá hlavně pro naše polské producenty. Tady hovoříme o produkci, která, má, která je opravdu v, ve Spojených státech daleko nižší cenu. Je to opravdu naprosto bezkonkurence schopná eh, situace pro naše eh, producenty. A to je třeba si uvědomit. Děkuji. Děkuji, pane Hajte. I believe... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že TTIP představuje velkou příležitost pro eh, evropské zemědělství, umožnilo by nám to také snížit eh, byrokracii. Myslím si, že TTIP je také příležitost, jak zavést globálně vyšší standardy naopak. Pokud budeme eh, mít takovou tu dohodu k dispozici, tak to nám dá možnost více ovlivňovat i další části světa Eh, já se domnívám, eh, a to se také objevuje v té zprávě, že je potřeba zajistit stejné podmínky eh, na celém světě. Při existenci těch standardů, které máme v Evropské unii, zemědělci musí investovat do toho, aby splnili podmínky, které jsou předepsané standardy. Například Eh, v Americe eh, vaječný prášek je o 79% levnější než u nás. A to si myslím, že je potřeba zdůrazňovat. Já si myslím, že je potřeba eh, si uvědomit, že toto je věc, kterou, toto je cesta, kterou bychom měli i v Evropě. Pan poslanec Bogovič. Myslím si, že tato diskuze je velmi užitečná a já mám jednu konkrétní otázku. Budeme mít opravdu pořád ještě společnou zemědělskou politiku v Evropě, která bude skutečně evropská. Více než 40 evropských fondů jde právě do zemědělství protože bychom si přáli, aby evropský zemědělec přežil a abychom eh, měli potraviny za dostupné ceny. A teď je otázka, zdali po uzavření dohody TTIP pořád ještě bude tato společná zemědělská politika existovat. Já pocházím z nového členského státu a po 11 letech jsme zjistili, že ty největší maloobchodní řetězce profitují nejvíc eh, ze zemědělské politiky a já se obávám, že do, do TTIP situaci ještě zhorší a já si kladu otázku, kdo si ještě bude moci dovolit vyrábět potraviny v zemi, jako je ta naše. A konečně, pokud jde o standardy klonování, geneticky modifikované potraviny a další, budeme opravdu spokojeni s tím, co je obsahem usnesení pokud jde o snižování standardu ochrany zdraví lidí a zvířat. A nebo tedy nabídneme velmi jasnou a přesvědčivé vysvětlení evropským eh, spotřebitelům, než s takovou dohodou souhlasíme. Děkuji, pan Des. Já eh, jsem přesvědčen o tom, že při jednání s Američany je třeba držet se našich standardů. Já jsem předsedou sociálně demokratické strany eh, v Německu. My jsme tedy v tom volebním boji eh, řekli, že Evropa se musí v rámci této dohody chopit šance nastavit tedy takový, eh, takový zlatý standard všech těch pravidel a norem, protože to tedy eh, selhání by mělo negativní dopad na po další podobné dohody, například s Azií, pokud je o ochranu spotřebitele a potravin. Eh, můžete mi ukázat na jiný světový region, který by nám byl blíže, pokud je o sdílené hodnoty, postoje a tak dále. Nikdo nám není tak blízko jako Amerika a proto uh, jsem pro uzavření dohody a myslím si, že právě u například mlékárenských produktů máme dobrou možnost vstupu na americký eh, trh. V tuto chvíli jsme museli platit 100% clo, pokud toto zmizí, máme dobrou šanci mléčné produkty v Americe prodat. Děkuji, pan posel. Děkuji, pan Posekatý. Thank you, Chairman, and thanks to the... Děkuji, děkuji pane předsedo a chtěl bych také poděkovat zpravodajům za jejich práci. Eh, předpokládám, že budou ochotni přijmout celou řadu pozměňovacích návrhů, které budeme předkládat. Já eh, si, já nemyslím to, co si myslí mnozí tady, a sice, že standardy budou chráněny u nás. Jestliže se podíváme na to z hlediska eh, Američanů, tak kdo vlastně se snaží eh, Eh, prosadit TTIP. Je to například Federace eh, výrobců masa. Tím eh, očekávají pochopitelně, že standardy a regulace se zvýší pro ně. Oni vycházejí z toho, že jejich výrobky, které v současné době neodpovídají evropským standardům, se zkrátka do Evro- na evropské trhy dostanou. Eh, jedno z DG má vlastní odhad a sice, že se zvýší o 120 eh, import ze Spojených eh, států do Evropy, zatímco z Evropy tam půjde 60 o 60 více. Jinými slovy, my tady budeme mít o 120 více amerických produktů, které pochopitelně vytlačí produkty evropských farmářů z našich trhů. Pan poseł Flanagan. Děkuji. Já jsem si vyslechl některé poslance tady, kteří říkají, myslíme si, že by toto mohlo představovat určitou eh, příležitost. Já jsem rád, že to, se to domníváte, ale tyto domněnky by měly vycházet z nějakých faktů a jak eh, můj soused eh, právě eh, vysvětlil, je zcela jasné, že toto nepředstavuje pro náš sektor příležitost zcela určitě si můžeme být jistí tím, že například celý sektor hovězího masa bude negativně ovlivněn. Myslím si, že stanovisko, které vychází z našeho výboru, by mělo vycházet z faktu a když jsem si tady vyslechl eh, příspěvky různých poslanců, tak je mi jasné, eh, že tento výbor má daleko větší eh, obavy o tom, jaký TTIP bude mít dopad na zemědělství, než co zatím se zaznělo. Chtěla bych poblahopřát zástupci zelených, také skotskému eh, kolegovi, který navrhl, že zemědělství by mělo být úplně vyjmuto z TTIP, protože je jasné, že zemědělství zcela určitě eh, na tom bude tratit. To, že něčemu věřím, ještě neznamená, že to existuje. Bardzo děkuji, pan posel Děkuji, pan Tarabela. Monsieur le Président, je fais partie des socialistes et démocrates. Děkuji. Já patřím k těm socialistům a demokratům, kteří jsou k této dohodě velmi skeptičtí. A to ze dvou důvodů. Je zcela nezbytně nutné, abychom zamezili tomu, aby nějaké odborné normativy v podstatě šly proti demokratickým eh, principům. To znamená, že tady je třeba hovořit opravdu i o těchto otázkách. To znamená, že tady jde o normy, o normy bez jakýchkoliv jiných přívlastků. A těchto norem se musíme držet. Dále eh, Martin Hojslink o tom hovořil a já bych byl velmi rád, kdyby se tady hovořilo také o zákazu ISDS, protože i tady se v podstatě hovořilo o normách a jejich možném rozmělňování. To znamená, že tady je třeba zajistit, aby byla provedena nějaká objektivní studie, ne studie Evropské komise, ale nějaká objektivní studie, která opravdu proskoumá reálné fakty, například pro odvětví je Zmiňovaly se tady eh, různá čísla, to znamená 120% eh, plus další 60% ve chvíli, kdy eh, hovoříme o exportu, což by samozřejmě mohlo vést k naprostému rozrušení trhu, protože to by mohlo opravdu vést k naprostému jaksi rozrušení a mohlo by to způsobit že naše méně pragmatické politiky by vlastně měly negativní dopad na naše producenty. A to nesmíme dopustit, protože naše zemědělství už v tuto chvíli jsou, eh, je velmi ohroženo. Pan kolega. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem přesvědčen, že tato záležitost je velmi důležitá a je třeba všechno důkladně zanalizovat, než přijmeme rozhodnutí, které bude mít značné dopady. My jsme tu zmínili celou řadu odvětví, některá tím získají, některá naopak ztratí a proto je důležité říci, že v Evropě se situace v jednotlivých členských státech výrazně liší. Dokonce i nákupní ceny se liší. A to hned ze dvou důvodů a až dvojnásobně. Některé odvětví v některých zemích eh, eh, možná úplně zaniknou nebo budou mít velké problémy. A proto je třeba přijít eh, s opatřeními na ochranu některých odvětví v některých členských státech, abychom se vyhnuli cenovému dumpingu. Velké korporace ze Spojených států mohou mít vliv na nákupy půdy a situace v zemědělství v některých členských státech obecně. To si musíme ohlídat. Tak, abychom později tedy mohli těžit z toho TTIP a nikoli uzavřít dohodu a pak toho litovat. Šajer. Paní Schreier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dit onderwerp is al eh, veel... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, bylo to řečeno už velmi mnoho. Já jsem také ve výboru NV již předložila mnoho pozměňovacích návrhů, ale mě tady něco chybí, protože tady v podstatě hovoříme o konfrontaci s různými odvětvími a i z toho důvodu mám zcela konkrétní otázku. U masa, mléka, že kuřat a tak dále tady v podstatě očekáváme pozitivní dopady, protože vy jste napsal velmi pozitivní zprávu a vy chcete v tuto chvíli vyjmout to, co je problematické. Když se na to podíváte z úhlu pohledu zemědělců, tak já si myslím, že je tady třeba eh, se pevně držet toho, co máme. To znamená, že ve chvíli, kdy něco budeme chtít obdržet, tak také se musíme v podstatě ujistit, že budeme moci nabízet. Eh, pane Budo, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já gratuluji všem, všem zpravodajům. Myslím si, že ta jedna stránka obsahuje opravdu velmi hutný text a já mám opravdu velmi velká očekávání v souvislosti s touto dohodou, protože si myslím, že to bude dohoda, která představuje opravdu zcela zásadní pozitivní příležitosti pro eh, naše zemědělství. V tuto chvíli jsme vystaveni velkému a důležitému embargu ze strany Ruské federace. Samozřejmě, že je jasné, že se musíme držet našich norem týkajících se kvality. Nicméně nemůžeme v tuto chvíli říci, že všechny americké produkty jsou špatné kvality a pouze naše produkty jsou dobré. Je třeba v podstatě zajistit eh, dobré eh, mechanismy, které zajistí vysledovatelnost eh, všech produktů, včetně tedy těch masných výrobků a mlékárenských, tak aby všichni věděli, odkud tyto produkty pochází. Nicméně si myslím, že tato dohoda by měla být odsouhlasena na co nejdříve to bude možné, protože si myslím, že to je, by to byla opravdová spása pro naše zemědělství. Pan, pan posledante. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě poslouchám tuto eh, debatu a ptám se, hovoříme o dohodě, která již byla podepsána, nebo hovoříme o vyjednávání této dohody? Já bych eh, samozřejmě rád poděkoval eh, všem zpravodajům a spoluzpravodajům, kteří celé jasně zdůrazní hlavní body. Nicméně si myslím, že tady je třeba rozlišovat trošičku více, rozlišovat i mezi různými odvětvími, protože například s odvětvím masa tady jsou s tím spojené opravdu velmi velké obavy, ale i třeba odvětví vína je třeba nějakým způsobem jasněji eh, určit. Já bych byl rád, kdyby existoval nějaký seznam, eh, řekněme, těch citlivějších odvětví, protože každým dnem nám v podstatě eh, vznikají nové otázky, aniž bychom získávali odpovědi na ty předešle. Já si myslím, že je třeba si říci, že tady my se držíme nějakých jasných eh, principů a nějaký jaksi soukromý soud nemůže samozřejmě vydávat rozsudky, které by byly pro nás závazné. Tady hovoříme o vyjednávání, které začaly v červenci eh, roku 2013. To tedy proběhlo to první kolo a v tuto chvíli už hovoříme o osmém vyjednávacím kole a i z toho důvodu je to velmi důležitá rozprava. Pane Dante, ano, ano, je to tak já eh, jsem samozřejmě pečlivě poslouchal tom všem, eh, co říkali jiné, jiní řečníci a měl jsem v podstatě takový pocit, jako kdyby se hovořil už o podepsané smlouvě. Paní Garcia, děkuji. Děkuji. Já jsem samozřejmě velmi vděčná za to, že se tady hovoří o pozitivním duchu, protože já si myslím, že dohoda s eh, USA představuje opravdu velké příležitosti a možnosti růstu pro Evropskou unii. Minimálně pro středozemské státy a pro naše odvětví ovoce, zeleniny, olivového oleje a vína. Myslím si, že tady existuje opravdu velmi velký mediální tlak. Hovořil, to, hovořil o tom i pan Vontan a i z toho důvodu já si myslím, že tady tato dohoda nepovede ke snižování našich eh, norem kvality. Já si myslím, že my se přizpůsobíme eh, standardům USA a USA se přizpůsobí našim standardům. To znamená, že tady bychom měli hovořit o vzájemnosti, o reciprocitě. A já souhlasím také se svým kolegou v tom, že Evropská unie musí být velmi cílevědomá a ambiciozní ve chvíli, kdy bude hájit a bojovat za naše eh, označení původu za naše zeměpisné známky a tak dále. Pokud budeme cílevědomí a ambiciozní, tak eh, budeme také slavit úspěchy. A dále je třeba samozřejmě se zaměřit například na produkty jako eh, vajíčka, jako drůbež, což jsou opravdu velmi citlivé produkty. To znamená, že tady já si myslím, že bychom mohli možná tu zprávu ještě trošičku rozšířit a také v tomto směru jsem eh, se rozhodla vypracovat určité pozměňovací návrhy, které předložím. Myslím si, že Rusk, embargo Ruské federace zcela jasně poukázala na slabé stránky našeho zemědělství. A myslím si, že pokud budeme chtít, eh, aby vznikla nová pracovní místa v tomto sektoru, prostě typ je důležitý a nepostradatelný. Děkuji, děkuji, pane předsedající eh, Chtěla bych říci na úvod, že máme dva velice zkušené zpravodaje a jestliže se podíváte na, to stručné stanovisko, protože muselo být stručné, tak eh, bych chtěla říci, že v této zprávě skutečně většina těch věcí, o kterých hovoříme, tam je <clears throat> Já eh, bych říct, reagovat na to, co řekl Alan Smith. My nejsme nepřátelsky naloženi proti těmto věcem a musím říct, že Irsko má velký zájem na tom, abychom měli velice dobře fungující, dobrý eh, <clears throat> vnitřní trh eh, v Evropě, ale i jinde. <clears throat> Eh, například v oblasti eh, hovězí v současné době máme možnost eh, vyvážet takzvané výrobní hovězí do Ameriky a <clears throat> určitě tato možnost by byla větší. Co se týče mlékárenského sektoru, tak tady máme obrovský ofenzivní zájem, protože v současné době je ta, ten tarif 139 Eh, proce, čili chtěl eh, bych eh, reagovat na to, a tady se vracím k tomu, co řekl pan Dantan, zatím to nebylo uzavřené jednání, pochopitelně je tady otázka standardů, ti, kteří vyjednávají tuto dohodu, budou muset být velice opatrní při dojednávání těchto věcí, <clears throat> Jedná se o celou řadu velice sensitivních věcí, to je jasné a já si myslím, že bychom měli mít více důvěry eh, v to, čeho jsou schopni naši velice zkušení zpravodajové. Děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, myslím si, že toto je velice eh, dobrý přístup k té typu. Myslím si, že ty možnosti Eh, jsou skutečně velké, ale eh, na, jedině, jestliže se nám podaří od samého začátku skutečně dosáhnout dobrého eh, přístupu, jestliže budeme mít dobré politiky, tak to bude představovat velké příležitosti pro evropské zemědělce. Myslím si, že potřebujeme přístup, přístup k hospodářské soutěži a také k mm, našim trhům Myslím si, že standardy to není ta největší argument. Je pravda, že i když máme eh, společný eh, zemědělský eh, sektor zde v Evropě, tak ani tady nemáme stejné standardy v různých zemích. Zkrátka ty standardy jsou jiné, například při výrobě masa a podobně. Čili ani v Evropské unii tyto standardy nejsou všude stejné. Já jsem ze skupiny ALDE a paní komisarka Malström <clears throat> řekla zcela jasně, že TTIP v žádném případě nebude znamenat snížení evropských standardů. A řekla to zcela jasně, pochopitelně, že jde o to, abychom zajistili stejné podmínky mezi Evropou a Spojenými státy a to představuje velký potenciál pro další růst v zemědělském sektoru. Paní komisařka ale řekla, že v žádném případě cílem TTIP není snižovat evropské standardy. To bych chtěla ještě zopakovat. <clears throat> Eh, svakako nužnost. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda zdůraznila, že TTIP a vlastně všechny dohody o obchodu, které EU podepsalo s mnoha desítkami států, jsou v podstatě velmi důležité je třeba je zohledňovat, ale v každé, každá dohoda by měla zohledňovat nejen ty kladné stránky, ale také ta rizika a záporné stránky. A proto si myslím, že musíme být velmi opatrní. Myslím si, že naši producenti a naši spotřebitelé si zaslouží řádnou ochranu a proto musíme zajistit nebo musíme si uvědomit také, jakou podporu získávají eh, američtí producenti, protože tady hovoříme tedy také o jaksi neloajálních konkurentech našich vlastních producentů. A samozřejmě je třeba zohledňovat otázky GMO, hormonů a antibiotik, která jsou obyčejně užívána v zemědělských eh, podnicích v USA. To znamená, že tady musí existovat zcela jasné standardy, které zajistí bezpečné potraviny pro celou Evropskou unii, protože je pravda, že tyto věci vůbec nebyly zohledněny doposavat v jednáních a také je třeba zajistit tu nejlepší vysledovatelnost, aby všichni producenti věděli, co vlastně je a odkud to pochází. Děkuji, pan Polčák. Děkuji, pane předsedo bych řekl že eh, samozřejmě odstraňování překážek eh, v obchodu vždy eh, je tím krokem dobrým směrem nicméně se narazí právě na, ta, na ty odvětví na ty oblasti kde se může projevit negativně to je samozřejmě i tento náš sektor zemědělství nicméně já bych chtěl říci že ehm, spojené státy jsou pro všechny eh, členské státy evropské unie tím nejbližším spojencem přes všechny výhrady které můžeme jaksi mít eh, i v této zemi tak je to náš hodnotový největší spojenec a eh, ve vyjednávání bezesporu nemůžete vždycky dosáhnout všechno nepochybně eh, naleznete i oblasti kde budete muset prohrát protože o tom je, ta, o tom je to vyjednávání. já bych chtěl upozornit že se vyjednává i například s austrálií nebo s novým zélandem o vyjednání obdobných smluv které ovšem nejsou ve středu takového mediálního zájmu. ty se mohou také například dotknout odvětví odvětví vinařství textilu eh, a přesto se o nich tak jaksi mediálně nehovoří a eh, to si myslím že je taky jeden z těch důvodů proč eh, tato dohoda je takto, takto mm, jaksi destruována protože si myslím že mm, dochází k celé řadě výtek které jsou vedeny čistě politickými motivy nebo tedy bohužel mediálním zájmem. děkuji. Dziękuję za ciekawą dyskusję. Děkuji za tuto velmi zajímavou diskuzi. Zástupce komise, pan ředitel Clark. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Komise by zaprvé chtěla poděkovat zpravodajům za to, co považujeme za velice vyvážený návrh stanoviska. Chceme také poděkovat zpravodajům za stručnost celého stanoviska, protože je jasné, že tedy eh, stručný dokument má větší šanci na přijetí výborem ITRE. Máte pravdu, že potřebujeme ambiciozní a vyváženou dohodu v zemědělství, dohoda TTIP A je jasné, že všechny oblasti eh, tedy je třeba řešit současně. Sdílíme stanovisko zpravodaje a také celé řady poslanců. Nic tedy v dohodách TTIP by nemělo eh, snižovat úroveň našich regulatorních standardů v oblasti zemědělství, pokud jde o bezpečnost potravin, ochranu zdraví lidí a zvířat ani by tedy neměli spochybnit eh, naše preventivní opatření. To je pro Evropskou komisi jasný cíl. Pokud eh, chtějí europoslanci mm, argumentovat dohodou CETA jako příkladem, uvidí tam, eh, že tedy žádné normy a pravidla tohoto typu nebyly kompromitovány v dohodě CETA. A to bude Eh, tedy příklad i pro dohody TTIP. Plně také stílíme názor zpravodaje, pokud jde o přístup na trh. Evropská unie tady má ofenzivní i defenzivní zájmy. Dohody eh, TTIP eh, nám tedy mohou mnohé přinést, protože naše produkty, zvláště masného a mlékárenského průmyslu se potýkají celou řadou překa- dovozních překážek. Platí to také o vínu, olivovém oleji, o jablcích, hruškách a dalších typech ovoce. A tedy pro všechny tyto produkty se otevře velký americký trh. Samozřejmě pro některá evropská zemědělská odvětví je to eh, situace ožahavá, například v oblasti hovězího a kuřecího masa, protože toto odvětví má vyšší výrobní náklady, ať už jde o náklady na energii, na krmení, a nebo protože nedodržuje, nemusí dodržovat stejně striktní pravidla ochrany životního prostředí. Je jasné, že v těchto oblastech nebude úplná liberalizace možná. Proto tedy sdílím vaše volání po opatrném přístupu k některým ožahavým oblastem zemědělství. Někteří poslanci upozornili na výsledky studií, které říkají, že dohoda TTIP bude mít velice negativní dopad na některá zemědělská odvětví. Tyto studie Eh, si ovšem berou za, východ, za výchozí eh, hypotézu úplnou eliminaci všech obchodních bariér. A to je nežádoucí, proto musíme najít jinou alternativu úplné liberalizace a chránit některá tato odvětví. A dvě poslední připomínky, pane předsedo. Plně sdílíme stanovisko zpravodaje a europoslanců v tom smyslu, že jednou z priorit eh, dohod by měla být lepší ochrana a prosazování ochrany evropských produktů se zeměpisným označením původu. To jsou velmi Úspěšné produkty často je produkují malé nebo drobné podniky v venkovských oblastech a tady tedy ten zvýšený objem produkce by měl přímý příznivý dopad. Proto tedy nadále budeme bojovat eh, za ochranu našich produktů se zeměpisným označením původu, podobně jako jsme to dokázali v případě dohody s Kanadou. A konečně komise plně sdílí apel eh, pana zpravodaje na to, abychom zapojili všechny zainteresované skupiny eh, do výměny informací o tom, jak probíhají jednání k dohodám TTIP. Komisař Hogan a ředitelství pro zemědělství eh, bude už se spolupracovat s tímto výborem tak, jak se budou dále vyvíjet jednání k dohodám TTIP. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Nikosen. Děkuji, děkuji, pane předsedo, a také bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli do této diskuse. Myslím si, že zcela e, jistě ta výměna názoru byla velice dobrá. Chtěl bych jasně říci, že tento dokument je pouze na jednu stránku, nic e, jinou možnost jsme neměli. Kdybychom byli bývali mohli udělat dvě stránky, tak jsme udělali dvě stránky takže bychom se neměli nechat unést tím vším, co tam je pan Jár. Eh, už eh, před delší dobou se na nás obrátil s otázkou těch sensitivních produktů. Já bych chtěl říci, že já velice rád se s vámi eh, o těchto věcech budu bavit. Pochopitelně si uvědomujeme, že drůbež, hovězí maso, že celá řada těchto výrob a těchto sektorů jsou pochopitelně velice eh, sensitivní. Eh, ještě bych chtěla říct jednu věc, jasně já eh, nevěřím v harmonizaci směrem dolů. Já si myslím, že smysl má pouze harmonizace směrem nahoru. Možná, že si budete myslet, že jsem naivní, to je v pořádku, ale říkat o Paulovi, že je naivní, to už mi připadá trošku přehnané. <coughs> Myslím si, že jsme možná různé věci, ale v žádném případě nejsme naivní. A my jako dva <coughs> zpravodajové vezmeme všechny vaše názory eh, v úvahu. Byl bych velice rád, kdyby to všechno bylo tak jednoduché, jak to říkal Ellen Smith, zkrátka vyjmout z toho zemědělství kom, úplně. To by bylo senzační, ale v tom případě bychom tady nemuseli dneska být pochopitelně, že nebude vyjmuto z této dohody zemědělství. Naopak musíme ho bránit. Proto jsme tady, proto vypracováváme tuto zprávu, toto stanovisko. E, kolega dantin řekl správně, že toto je pouze začátek. Máte pravdu. E, sice to začalo někdy v červenci 2013, ale e, zatím vlastně se nic nedělo a diskuse začíná teprve teď a máme před sebou ještě hodně dalekou cestu. Eh, a pochopitelně, že to bude taková houpačka. Někdy budeme hovořit o výhodách, někdy o nevýhodách, ale musíme být připraveni na to, my jako celý výbor, chránit a obhajovat naše stanovisko, eh, obhajovat celé, celý zemědělský sektor. Pochopitelně, že v rámci těch jednání nedosáhneme všeho, tak jak bychom si to přáli, ale eh, zkrátka nemůžeme se soustředit jenom na to, jak je to všechno strašné ještě předtím, než vůbec ta jednání eh, konkrétně začnou. Děkuji vám. Teď pan Dan Castro. Děkuji. Děkuji. Ehm, eh, skutečně upřímně bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili v této diskusi. Chtěl bych eh, poděkovat Eh, také těm, kteří vyjádřili důvěru v to, co jsme s Jimem zatím udělali. Řekl, tady mnoho, řekl tady mnoho věcí, velice stručně bych se chtěl zmínit o některých otázkách, které se zavřely. Pochopitelně, že transparentnost je naprosto klíčová, proto ji také zdůrazňujeme a to v rámci toho malého rozsahu, který jsme měli k dispozici. Jak již Jim vám připomenul, Eh, skutečně eh, fungovali jsme při vypracování této zprávy s velkými omezeními. <clears throat> Chtěl bych říct si před zástupcem komise, že pochopitelně obchodní smlouvy nemění žádné nařízení, žádné regulace, ať se to týká hormonů, ať se to týká GMO, čehokoliv jiného. To jsou věci, které eh, jsou obsahem nařízeních a žádná jednání nic takového změnit nemůže to je velice důležité zúraznit, protože někteří tady eh, hovoří o tom, eh, že dojde k absolutní revoluci v celé Evropské unii. To vůbec není pravda. Eh, hovoříme o Spojených státech amerických. Jedna třetina globálního obchodu se realizuje mezi námi a Spojenými státy. Jinými slovy, nemluvíme tady o nějaké malé zemi. Eh, co se týče eh, zemědělských produktů, tady hovoříme o 17 eh, miliardách euro. 5 miliard v loňském roce bylo importováno ze strany malých a středně velkých pěstitelů, například lnu. Podívejte se na výrobu olivového oleje, těstovin, a jiných. To jsou všechno eh, výroby, výrobky, které přicházejí, pocházejí od nás, to znamená, jsou vystaveny velice přísným eh, standardům a eh, nárůst do Spojených států za poslední čtyři roky byl o 40% v těchto sektorech. Eh, takže podívejte se na eh, fakta, podívejte se na studie, to jsou věci velice citlivé, jak se mnozí z vás zúraznili, to je pravda, ale podívejme se na posledních deset let. Podívejme se na export eh, Evropy do Spojených států a podívejme se na to, co jsme dovezli za tu dobu ze Spojených států. Pak si uvědomíte, že existuje skutečně jedna oblast, <clears throat> já neříkám, že to je triviální oblast, ale je pravda, že jsme teprve na začátku určitého procesu, eh, máme také eh, právo veta, eh, máme právo vetovat tuto dohodu, pokud k ní vůbec dojde a také budeme mít možnost vyjádřit se k tomu, jestli se nám ta dohoda líbí nebo nelíbí. A v našem stanovisku já a Jim jsme zkrátka chtěli pouze zmapovat některé oblasti, které mohou způsobovat obavy, chtěl bych říci, že pokud budeme pouze eh, defensivní, tak to v žádném případě nebude v zájmu evropského zemědělství. Musíme být v popředí, musíme být v té první linii, eh, protože hovoříme o milionech eh, lidí, kteří pracují v zemědělství a je naší povinností soustředit se právě na evropské zájmy které souvisejí s tím, že hovoříme o trhu, na kterém je 350 milionů lidí a jejich eh, eh, průměrný HDP na hlavu je 1,5 krát větší než tady v Evropě. <clears throat> Podívejme se eh, na to, jakým způsobem můžeme například obchodovat s mlékem, pokud bychom něco takového nedělali se Spojenými státy. Já si myslím, že to je Eh, poměrně skromný eh, přístup k tomuto stanovisku. Pochopitelně, že jsme velice pišní na ty standardy, které jsou zde u nás zakotveny, ale myslím si, že není možné neustále být defenzivní. Snažíme se eh, skutečně dosáhnout toho nejlepšího. Za pár dní bude lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů, ale mohu vás ujistit, že všechny pečlivě prostudujeme. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ten problém je k opravdu na těch nejvyšších politických místech. A proto je velmi důležité, aby tady existoval nějaký jasný rámec. To znamená všechno, veřejné zakázky, služby, to jsou všechno věci, které se toho týkají a hovoří a projednávají se v mnohých eh, výborech tady my hovoříme jaksi o přístupu na trh, to neznamená, že budou zrušena všechna cla, protože určitý, určitá část cel zůstává. To znamená, to je jeden problém, hovořil o tom také u pan eh, Vanda. to znamená, že tady eh, je třeba také zohlednit otázky fitosanitární což je velmi složité téma. A i z toho důvodu jsme se této otázce věnovali velmi dlouhou dobu a jsem si jistý, že zpravodajové opravdu zohlední vše, co zde zaznělo. A tady opět mohu říci, že do 12 hodin 27.2. můžete předkládat svoje pozměňovací návrhy. Takže opět do pátku 12 hodin. Dámy a pánové, teď bychom v podstatě měli začít zasedání zástupců organizací producentů, ale v tuto chvíli bychom se měli začít věnovat léčivým, přípravkům, léčivým veterinárním přípravkům, což jsou v podstatě body 7 a 8. Takže tady máme stanovisko a já k tomu nebudu hovořit příliš dlouho, protože tady máme zástupce komise, takže pan Andřej vám představí postoj Evropské komise. A máme čas do tři čtvrtě, tři čtvrtě na dvanáct. Pane řediteli, prosím, máte slovy. Dobrý den, dobrý den vám všem. Já bych rád s vámi rychle prošel tu prezentaci ano, ano, tady to je. Um, uh, um, uh, podívejme se tedy na to, jakým způsobem se vyvíjí na to velice důležité nařízení. Uh, je to nařízení, které bude mimořádně důležité pro celý veterinární sektor. Je to sektor, který je důležitý pro zemědělství. Dovolte, abych vysvětlil, jakým způsobem jsme e, přistupovali k této navrhované změně. Čili e, jestliže se podíváte na celý ten veterinární sektor, tak e, vidíte, že ta pravidla jsou jiná než v humánní medicíně. A bylo by dobré, kdyby to bylo všechno v rámci jednoho nařízení, protože to, a to představuje významnou změnu tedy v, v regulační. Práce začala v roce 2009, kdy komise navrhla eh, tuto změnu. Eh, byl to velice eh, složitý proces. My jsme nejprve vypracovali Eh, zprávu, ta byla potom finalizována kont, eh, kontrahujícími stranami, potom jsem měl celou řadu setkání s nejrůznějšími zainteresovanými stranami, měli jsme také setkání eh, s odborníky, také jsme měli speciální komisi na posouzení dopadu, která pracovala v roce 2013. Potom jsme předložili návrh, který ehm, jak vidíte, je poměrně rozsáhlý, má to více než 100 stránek. Eh, komise se potom rozhodla, eh, nebo své rozhodnutí vydala v eh, září 2014. A jaké jsou ty důležité charakteristiky? Za prvé je to jedna, jedno nařízení nezávislé, což nám Eh, umožňuje určitou harmonizaci eh, provádění. Eh, všechna pravidla, která se týkají veterinární medicíny, jsou v jednom nařízení teď, což, nebylo, což nebyl ten případ dříve. A kromě toho se zde hovoří také o celé řadě um, aktů v přenesené působnosti. Jestliže se podíváme potom na otázku trhu, tak tady vidíte, že eh, eh, máme v současné době nedostatek eh, autorizovaných veterinárních léčivých prostředků. To se týká například také mikrobiální rezistence. Dále tady jde o schvalování těchto léčivých prostředků a to je věc velice důležitá. Um, <clears throat> Eh, a souvisí eh, také eh, s prevencí, ať už těch malých druhů nebo těch velkých druhů. Jestliže potom budete číst tuto zprávu, tak uvidíte tady, že velice důležitá je definice toho, čemu říkáme malé druhy a velké druhy, protože k tomu jsou také přizpůsobená různá ta ustanovení. Jestliže hovoříme o těch velkých eh, druzích, tak tam jsou například, tam patří dobytek, eh, eh, psy, ovce, prasat a tak dále. Tato nařízení by mělo snížit také byrokracii. Hlavním cílem tedy bylo zvýšit dostupnost veterinárních lékařských přípravků, léčivých přípravků pro celou řadu druhů, dále potom eh, dalším cílem bylo snížení administrativní zátěže, dále potom stimulace eh, konkurenceschopnosti a inovace. Jde nám o to, abychom dostali na trh nové, lepší eh, léčivé přípravky. Dále potom bychom chtěli zlepšit fungování vnitřního trhu a také bychom chtěli se věnovat otázkám různých rizik, jako jsou například rezistence na, anti, na mikrobiálním ehm, um, látky. Eh, všechny typy veterinárních eh, léčivých eh, přípravků mohou být získány na základě schválení, které je celoevropské, tedy tak by to mělo být, v současné době to tak není. Chtěli bychom také nabídnout určité pobídky pro vývoj nových léčivých prostředků, hlavně pro ty menší druhy. Dále bychom um, Eh, chtěli mít. uh, možnost schvalování ochranných léčivých prostředků, hlavně pro ty malé druhy, jako jsou například včely. Eh, navrhujeme určité eh, modely, toto, takto by to mělo vypadat v budoucnosti. Já bych se chtěl nakonec ještě zúraznit na otázku <clears throat> týkající se dostupnosti těchto léčivých prostředků. Myslím si, že je potřeba se zmínit o tom, že je tady zcela jasně stanovená rozsah působnosti. Máme zde nové typy těchto eh, přípravků, jsou ty nové typy léčby jako je například genová terapie nebo krevní terapie. Dále eh, navrhujeme nové definice eh, také v oblasti tedy právě té antimikrobiální rezistence. Eh, byli bychom rádi, kdyby byla k dispozici také data týkající se těchto věcí a to v celé Evropě. Eh, další oblast, která je velice důležitá, je právě otázka byrokracie, administrativní zátěže. Eh, my jsme vypočítali, kolik to je, představuje to asi 13 eh, pokud bychom tedy to srovnali s jinými oblastmi, tak tady skutečně ten, ta administrativní zátěž je velice důležitá také farmakovigilence, je velice důležitá eh, část těchto nákladů, dále potom také ty různé eh, eh, informace pro uživatele. Dále potom nám jde tedy o snížení, o, o zjednodušení pravidel pro balení a pro označování a také věci související s farmakovigilencí. Dále bychom chtěli zlepšit fungování vnitřního trhu, toto je velice důležité hlavně pro malé trhy. Eh, velice rádi bychom byli, kdyby v tomto nařízení se objevila také pravidla týkající se eh, prodeje online, eh, také uznávání receptů, tak jak je to možné v humánní medicíně, zatím to není možné ve veterinární medicíně. A dále potom je to otázka harmonizace těch schválení, uvádění těchto přípravků na trh. Antimikrobiální eh, rezistence, to je velký problém. Tady bychom eh, chtěli eh, podpořit opatrné používání antibiotik. Dále bychom chtěli také poskytnout určité právní, právní ustanovení upravující právě léčbu lidských infekcí. To je všechno, co jsem chtěl říci. To je tedy to nejdůležitější eh, na tomto nařízení. Ta eh, druhá část na naší diskuse se týká eh, návrhu ehm, změny nařízením 726 eh, 2004. Tady nám jde o to, že bychom všechno chtěli mít eh, v jedné eh, legislativní úpravě, což by nám umožnilo lepší využití tohoto nařízení. Takže jedná se tady o přesun některých ustanovení ehm, týkající se veterinárních přípravků. Ta druhá část potom se E, týká změn, které zde ukazujeme. Ta současná struktura tohoto nařízení je vlevo. E, tady máme hlavě tři. E, tady navrhujeme, aby se to přesunulo do té nového nařízení, tak aby to pokrývalo také veterinární medicínu. <clears throat> Zde uvádíme několik příkladů, ty příklady si můžete potom přečíst, až Eh, dostanete ten návrh eh, k dispozici. Eh, tady s tím souvisí ještě další věc, která souvisí s lisbonizací. Na základě výnosu soudu víme, že je potřeba upravit také strukturu poplatků, čili tady v důsledku toho navrhujeme, aby článek 40, který Eh, umožňuje eh, používání eh, aktů v přenesené působnosti. Tady vlastně jsme se tímto řídili i v oblasti farmakovigilance, kdy jsme podobná ustanovení přijímali v loňském roce jak tedy v radě, tak v komisi a parlamentu. Mluvil jsem hrozně rychle, ale myslím, že se můžeme k těm některým věcem ještě vrátit. <clears throat> Děkujeme. Děkujeme a mm, e, panu generálnímu řediteli. A ještě se vrátíme k tomuto tématu v Dubnu na, na zasedání našeho výboru. Dnešní diskuze bude přesunuta na březen. Ehm, chceme mít dost času na to, abychom důkladně prostudovali návrh komise, protože toto téma vzbuzuje celou řadu otázek. My vám tedy chceme dát dost času na to, abyste se celou věcí mohli důkladně odebírat a v březnu začne tedy samotná diskuze se zpravodaji, kteří připravují stanovisko k této věci. My tedy tuto diskuzi, v této diskuzi dnes nemůžeme pokračovat. Děkujeme komisi za tuto prezentaci. Už tady sama ta prezentace odpověděla na některé otázky našich kolegů. A tímto tedy končím zasedání tohoto výboru a přecházíme ke zasedání koordinátorů. Já se vám omlouvám za to zkrácení, ale téma TTIP eh, se vyžádalo víc času. Děkuji. What is this? What is this? Is that a,